Good afternoon, everyone. Odpoledne, dámy a pánové, a já se vám omlouvám za pozdní začátek, ale měla, byla jsem na zasedání o ETS, které skončilo později, než se ček, eh, čekalo. Dnešní pořad jednání, pokud nejsou žádné výhrady, můžeme schválit snad eh, bez, bez změn. Dobře, takže mi dovolte několik připomínek koordinátoři se rozhodli uplatnit nový postup um, ohledně pozměňovacích návrhů, ve formě pozměňovacích návrhů, tedy ke složce o řízení a ochranných opatřeních pro oblast regionálních rybolovných oblastí a jejich zprávy. Žádný zpravodaj na stanovisko nebyl jmenován a nebudou žádná, nebudeme probírat žádná stanoviska. Lhuta pro pozměňovací návrhy bude otevřená pro členy ENVY k návrhu Evropské komise a pozměňovací návrhy předložené budou pak předloženy k hlasování na ENVY. Ty pozměňovací návrhy, které budou schváleny, budou následně předloženy eh, mnou rybolovnému výboru za výbor ENVY. Následující harmonogram lhuta pozměňovací návrhy eh, pro pozměňovací návrh v NV 23. června. Hlasovat budeme 7. září, protože eh, lhuta pro pozměňovací návrhy na eh, rybolovném výboru je 2. září. Dále naše společná událost o udržitelných rozvojových cíl, o cílech ehm, je to společná událost s výborem DEVE. Je to eh, den eh, pro rozvoj, čili koná se to při této příležitosti a čas je mezi 3.15 a 4. 30 eh, odpoledne organizujeme to s, spolu s prosazovateli této iniciativy z OSN a bude tomu spolupředsedat norský eh, premiér Nard Solberg. Bude tam hovořit pan Tajany, pak budou nasovat dva panely a já doufám, že mnohé z vás eh, uvidím na eh, této příležitosti. Dále máme mimořádnou událost 12. června ve Štrasburku. Od 7 do 8.30 abychom mě, měli výměnu názorů s místopředsedou Timmermancem. Pro dnešek máme 21 jazyků a elektronická složka je k dispozici v rámci eh, aplikace e-meeting a jsme um, ve streamování, to znamená, Eh, jsme live na internetu. A ještě vám musím říct jednu věc. Doporučení koordinátorů bylo rozesláno elektronickou formou a pakliže nejsou žádné výhrady, můžeme ho považovat za schválený. Nyní můžeme eh, Nyní tedy přecházíme k prvnímu eh, Eh, tématu. To je téma paní Jatemaky a týká se tedy energetické účinnosti budov. Já jí hned předám slovo, prosím. Tämä nyt käsissämme oleva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Tedy v tomto návrhu, který se snaží eh, řešit celý ten balíček eh, lepšího energetického zabezpečení budov, se soustředil především na problematiku tzv. čisté energie. V uplynulém roce Již 55 energie bylo právě z obnovitelných eh, zdrojů a nyní tedy se investuje do energetického zabezpečení budov jednou tolik, co do úpravy a spotřeby fosilních paliv. paliv. Návrh komise v tomto ohledu mluví jasně. Jde o posílení energetické efektivity budov, to je tedy takové hlavní téma. Jde o úspory energie, o snižování nákladů v různých odvětvích a formách. A pokud jde o tedy podíl renovací, a to je v současné době sotva půl procenta a směrnice v tomto ohledu nic zásadního nezmůže. Celý ten proces je běh na dlouhou trať. Pokud jde o renovace a výstavbu nových budov, které jsou již energeticky efektivní, celý ten proces probíhá v postupně a jde především o to, aby e, byla pod kontrolou vlhkost budov a také teplota. Teď tedy konkrétně k textu. Tady, tedy hovořím, nebo používám termín zdravé bydlení, zdravé ovzduší, protože můžeme říci, že v Evropě by tedy měly být nadále stavěny pouze budovy, které jsou zdravé, které podporují zdraví, a ne naopak. které nepřispívají k zhoršování zdravotního stavu stavu vzhledem k nekvalitnímu ovzduší v nich. Pokud jde o budování nových budov, ty by měly být vždy navrhovány s ohledem na energetickou efektivitu a také určité základní požadavky na zdraví, to znamená například čistý vzduch uvnitř. A to znamená, že již ve fázi projektu by měla být brána v potaz právě tato problematika. A od toho se odvíjet například projekt odvětrávání budov, cirkulace vzduchu v nich, protože v tuto chvíli máme v Evropě celou řadu budov, kde v podstatě tahne, kde je průvan, kde nedostatečně cirkuluje vzduch, ale pokud bychom tuto věc regulovali vhodným způsobem, tak aby to významně přispělo k energetickým úsporám, protože v tuto chvíli často míváme buď přetopeno nebo příliš chladno. A proto bychom tedy měli eh, zdůrazňovat také problematiku tedy eh, toho čistého ovzduší uvnitř budov, ne, nejenom o eh, tedy náklady na výstavbu takových budov, ale i náklady ve formě úspor, protože tyto budovy nebudou poškozovat zdraví. Pokud je o financování opatření a na větší efektivitu budov, tady tady vidíme určité překážky a většímu rozvoji. Jsou tu tedy ty takzvané bottlenecks a není možné, abychom se spolehali pouze na eh, aktivity z vlastní iniciativy. A také tedy panují různé normy toho, co je energeticky efektivní a zdravé v různých členských státech. A to je také nutné harmonizovat. A pak tedy se nabízí otázka, zdali toto téma, na které chci upozornit, by mělo být v textu nebo ne, ale já myslím, že ano, jde totiž o nabíječky pro elektrická vozidla, kterými by nově budované budovy měly být vybaveny. Komise se to představuje tak, že se tím vlastně bude zároveň regulovat i provoz elektro, elektrických vozidel a budou tím vlastně motivováni eh, lidé k tomu, aby kupovali elektromobily, protože si je budou mít kde dobíjet. A komise také tedy eh, konkrétně formuluje požadavek, že v budovách, které jsou vybaveny eh, podzemními garážemi by 10% parkovacích míst mělo být vybaveno nabí- takovými to nabíječkami. A to si myslím, že zachází příliš daleko. Já tady navrhuji rozumnější úpravu. Totiž že tedy ten příslušný provozovatel budovy nebo stavitel si sám stanoví, kolik parkovacích míst dá k dispozici pro nabíjení. Já se totiž obávám, že, už, že pokud už teď vlastně všechno budeme přesně eh, důkladně regulovat až tedy na ten počet parkovacích míst eh, vybavených nabíječkami, tak vlastně eh, se sami připravíme problémy, protože technika se vyvíjí velmi rychle a my nevíme, kdy přesně tato směrnice bude implementována a je možné, že v době, kdy implementována bude, už budou existovat nové technologie, které umožní řešit dobíjení elektromo- elektrovozidel jiným způsobem než na fixních místech. V tuto chvíli máme v Evropě města, která tedy v tomto ohledu jsou daleko vyvinutější, rozvinutější, tedy už vlastně přesáhly tu míru požadavků, které máme tady ve směrnici. A navíc tedy tato regulace by měla i negativní dopad na trh. A tedy na závěr, pokud jde o energetickou efektivitu, zpřísněná opatření by neměla vést k tomu, že Odizolování budov povede k zhoršení ovzduší uvnitř. A je také třeba důkladně předem vyhodnotit tedy ten žádoucí stav, pokud jde o odizolování budov a jejich energetickou efektivitu, a to s ohledem tedy na stáří budovy. A pokud je o problematiku těch dobíječek pro elektrovozidla, tady bychom se měli tedy počkat na to, jak se bude vyvíjet situace na trhu. Já jsem již obdržela některé pozměňovací návrhy a proto se teď těším na diskuzi s kolegy. A doufám, že jsem tady přispěla vysvětlením k celé věci. Děkuji a dávám slovo zastupcům jednotlivých frakcí. První pan Florenc. Děkuji. Nejprve chci poděkovat paní zpravodajce za liberály Myslím si, že připravila velice zajímavý návrh, který mohu podpořit. Ale spolu s kolegy tady pracujeme ještě na další precizaci. Je důležité zdůraznit přínosy politiky zaměřené na větší energetickou efektivitu budov, a na to, aby se zvýšila ta kvalita budov z tohoto pohledu obecně. A my tedy jsme k tomu připravili návrh, připravili jsme návrh také k emisím CO2, protože vlastně snaha energeticky zabezpečit budovy v daném regionu přispívá také k vytváření pracovních míst ale e, záleží na místním klimatu. V Lisabonu to asi je trochu jiné než například kolem Kolína. A to je téma, které bychom možná ještě měli prodiskutovat. Mně se líbí tato zpráva také proto, že konečně se ohlížíme nejenom na potřeby evropského průmyslu, který vypouští zrovna takový objem emisí CO2 jako domácnosti, a více než 30% nárůst za poslední 20 let zapříčí zprávy na vrub průmyslu. Ovšem, to si samozřejmě politicky nemůžeme dovolit příliš kriticky komentovat. A proto si myslím, že je třeba velmi přesně formulovat v textu, pokud jde o emise CO2, ať už tedy z toho bytového fondu nebo z dopravy. A myslím, že z tohoto pohledu je právě ta problematika zajištění zdravého ovzduší v budovách také velmi relevantní. Je to důležité z pohledu veřejné zdraví a politiky v této oblasti. Pokud jde o implementaci směrnice a nabíječky pro elektrovozidla. Mně se ten návrh eh, na jedné straně líbil, na druhé straně jsem trochu kroutila hlavou, protože eh, dejme tomu, že tahle směrnice bude platit až do roku 2050 a to už je těžké si představit, kam se ta technologie eh, vyvine. Nebo počkáme, nech, vstoupíte v platnost, počkáme se do roku 2048, pak proběhne přeskum a my požádáme komisi, aby přišla s nějakým novým návrhem. To mi také nepřijde průchodné. Myslím si, že bychom měli kontin, tedy žádat určitý kontinuální vývoj, například o 1% ročně, ale to je tedy třeba ještě zvážit. Máte pravdu v tom, že není dobré něco pevně fixovat v textu. A pokud je o financování u soukromého bytového fondu, musí to dávat smysl. Protože pokud to nebude dávat smysl, pokud to nebude zajímavé, tak od toho lidé dají ruce pryč. A to platí tedy i pro majitele jednotlivých rodinných domů i například bytových domů. Pro ně to musí být lukrativní, například ve formě daňových odpisů, ovšem to zase už je tedy národní kompetence, takže tady se nemůžeme k ničemu zavazovat. Má to samozřejmě i dopad na sociální politiku. No a pokud jde o té nabíječky má milá liberální kolegyně, ve chvíli, kdy někdo staví nějaký nový dům, a to podle tržních kritérií, eh, tak už musí vlastně dát k dispozici prostor pro tyto nabíječky. Už jenom proto, aby tedy jeho dům, aby ten dům, který postaví, byl zajímavý pro potenciální eh, klienty. A ať už tedy ten počet parkovacích míst bude 10% nebo eh, jiný, na tom už asi nezáleží. Ale je důležité nějak tedy motivovat, a to i z toho pohledu hospodského, aby eh, se to vyplatilo. A pokud jde tedy o, tu, o to zdravotní hledisko, to jste velmi dobře vysvětlila, to už bych asi nedovedl lépe. A ještě jeden bod je velmi důležitý, je důležité zlepšit povědomí o celé věci. Němci byli vždycky zruční řemeslníci, ale v těch nových oborech, jako je například tedy o, vlastně posilování energetické efektivity budov, ozdravení jejich ovduší a tak dále, tady vlastně jde o takové nové obory, nová řemesla a o tom je důležité také mluvit. Paní zpravodajka to ve stanovisku zmiňuje. Já za to děkuji a myslím si, že je důležité, abychom vlastně to eh, břemeno, které tato tématika představuje, eh, rozložili rovnoměrně. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce. My si myslíme, že tento návrh je velmi důležitý, zvlášť pokud zvážíme, že 75 evropských budov nejsou energeticky účinné. 40 konečné energetické spotřeby eh, se spotřebovává tedy právě v budovách a budovy také vypouštějí 40 CO2. A obnovování nebo renovování těchto budov je v tuto chvíli na asi na jednom procentu ročně, takže opravdu potřebujeme nějakou strategii, která by se také měla projevit ve vnitrostátních eh, energetických plánech. Je potřeba, abychom opravdu urychlili rytmus renovací, tak abychom dosáhli těch cílů, které jsme si stanovili. Potřebujeme lepší zákony, lepší regulace, ne nutně více. To znamená, potřebujeme si stanovit jasné standardy. Je také potřeba nastavit nějaké účinné podmínky, které nebudou roztříštěné, protože v tuto chvíli je právě problémem těchto pobídek jejich roztříštěnost. A řada um, podnikatelů si vůbec neuvědomují, jak by mohli využít těchto pobídek. Takže potřebujeme nalézt rovnováhu mezi povinnostmi a cíly, ale zároveň tady na úrovni EU, ale zároveň potřebujeme dostatek flexibility pro vnitrostátní úroveň, aby bylo možné toho dosáhnout. Potom eh, je také otázka, zda by to mělo či nemělo být v paktu stability. Řada eh, členských států poukázala na to, že eh, dochází k různým porušováním některých nástrojů, které máme k dispozici, takže je potřeba se na to podívat. Je potřeba také vycházet z nejlepších postupů, které už existují v některých regionech. Vítám, že zpravodajka poukázala na to, že je důležité, abychom zajistili, aby tyto budovy byly bezpečné a také um, zdravé, aby prostředí v nich bylo zdravé, protože v nich trávíme tolik času, že je potřeba, aby to prostředí bylo bezpečné a zdravé. Je také jasné propojení mezi energetickou účinností budov a energetickou chudobou. 50 milionů občanů v Evropské unii nemá dost peněz na to, aby zaplatila svou energetickou spotřebu. Pokud se tedy shodneme na nějaké definici energetické chudoby a pokud budeme mít tady eh, tuto definici k dispozici, můžeme s tím něco udělat. Je potřeba porozumět tomuto fenoménu a nastavit politiky tak, abychom eh, prostě to, proto bojovali. Já v tomto smyslu také předložím řadu pozměňovacích návrhů. Komisní návrh chce podpořit budování struktur, které také umožní eh, elektrickou dopravu. Hm. Musíme se těmito návrhy trošku detailněji zabývat podívat se na to, jak to mu, jak bychom to mohli realizovat technicky a technologicky, tak aby bylo tedy možné eh, podpořit elektrickou dopravu eh, i tedy vybavením budov. Samozřejmě tady jde tedy o otázku těch dobíjecích stanic a podobně. Musíme ale zajistit, že eh, udržíme krok s Eh, tím rychlým vývojem v této oblasti, že to můžeme využít pro aby, tak, aby to pro nás bylo výhodné. My máme tady tedy stanovený cíl do roku 2050 a to je opravdu za strašně dlouho. A i zde k tomuto předložím pozměňovací návrhy. Když se bavíme o energetické účinnosti, tak se také musíme podívat na veřejné budovy a soukromé a také otázku parkování. Musíme také vzdělávat naše spotřebitele o finančních nástrojích, které Evropská unie a e, také členské státy poskytují k dispozici pro renovaci. Musíme také zajistit, že profesionálové, kteří působí v této oblasti, mají informace o nejnovější legislativě. To vlastně tedy platí pro eh, renovování našich domovů, obchodů, eh, veřejných budov. A pokud se nám to podaří, tak můžeme dosáhnout větší energetické účinnosti. Věřím, že tento text můžeme eh, potřebným pozměňovacím návrhy zlepšit. Já jsem nevěděla, že tady máme nastavený nějaký i časový limit, ale mm, držme se tedy nějakého přiměřeného času. A nyní pan Dorman is not here? No? I apologize. And another shadow Paní Harms tedy, další stínová zpravodajka. Ja, vielen Dank erstmal an die Bericht. Děkuji. Děkuji také paní zpravodajce za předložený návrh. Já vlastně hned z kraje rozpravy chci také pouzornit na zprávu, vlastně eh, tedy na to, že tato zpráva se musí jaksi eh, zařadit do širšího kontextu eh, klimatické politiky a našich cílů v této oblasti. Protože to, zda dosáhneme cílů, které jsme si stanovali v oblasti klimatu, ehm, toho můžeme dosáhnout prostřednictvím celou řadou oblastí. Jednou z nich je právě tedy renovování budov. Navazu, navážu na to, co říkal Karl-Heinz Frenz. 1,4% je v tuto chvíli kvóta eh, každoročně, tedy sanování starých eh, budov. To opravdu není moc. A proto by určitě stálo za to, kdyby se nám podařilo eh, přispět k tomu, aby se tato rychlost zvýšila, tak abychom opravdu zažili to, že budeme mít nějaké stižádostivé cíle i v oblasti eh, renovování budov, tak abychom mohli přispět k klimatickým eh, cílům. My si myslíme, že by stálo za to, abychom zajistili i taky udržitelný rozvoj eh, eh a eh, tak, abychom si stanovili nějaké jasné ehm, milníky. Neměli bychom mít jenom eh, roky 2030 a 2050, ale eh, určitě bychom tam měli mít i rok 2040. Také si myslím, že je potřeba jasně říct, že energetická účinnost budov eh, přináší celou řadu dalších výhod, nejenom ty samotné energetické úči, úspory. A vlastně tady tedy samozřejmě máme tedy nižší složenky pro spotřebitele, ale také e, budeme dovážet méně energii, zlepší se kvalita vzduchu. Mm, myslíme na země, jako je třeba Polsko, kde se e, stále ještě hodně vytápí uhlím. Takže e, v takovýchto zemích se potom výrazně zlepší kvalita vzduchu a kromě toho, jak říkal kolega Florence, můžeme vytvořit i pracovní příležitosti a také je velmi důležité bojovat právě proti té energetické chudobě. O tom se musíme hodně pobavit protože energetická chudoba je často e, vlastně jiným výrazem pro chudobu. Takže možná by i te, te, v této oblasti mohla napomoci e, energetická ús, účinnost budov a tedy ty úspory, které se s tím pojí. Potom, co se týče té elektromobility, v této oblasti si myslíme, že v tuto chvíli eh, úplně není možné eh, nějak stanovat jasné cíly k eh, pokládání kabelu, ale pokud tedy se bavíme o úplně nových budovách nebo kompletní renovaci, tak tam by se určitě mělo zvážit, že by byl, mělo být možné do budoucna takovéto kabely položit protože právě u těch nových budov nebo eh, čerstvě renovat, renovovaných budov ta se vytváří eh, mm, infrastruktura pro eh, hodně dlouho dopředu. A pokud tedy budeme předpokládat, že elektromobilita se prosadí v, mm, jaksi v tom časovém rámci, kdy ještě budou mm, vlastně tyto budovy stále považovány za nové, tak samozřejmě je nesmysl, aby se to potom celé překopávalo. A to si myslím, že je trošku problematické v návrhu komise, je, že komise se zaměřuje na snížení tedy konečného eh, konečného, eh, konečné spotřeby a tedy snížení um, složenek, řekněme, těch, eh, tedy jakési úspory. Samozřejmě tady jde také o snížení spotřeby fosilních zdrojů. A ale když si představíme někoho, kdo tedy vytápí dřevem doma, tak ten samozřejmě také přispívá k emisím. Takže tady opravdu musíme trošku rozlišovat mezi těmi, kdo vytápí různými eh, druhy energie a eh, i tyto eh, druhy energie byste tady měli využívat co nejefektivněji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Evin. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, kolegyně Jatemaky za její práci dosavadní na, této, na tomto návrhu, obsahujícím řadu z těch bodů, které jsme si přáli zohlednit a také jsou tam výstupy z našeho prvního zasedání stínových zpravodajů. Děkuji za tuto práci. Můžeme tento přístup podpořit neboť její text se zaměřuje na ty nejdůležitější věci i na to, na co upozornili další kolegové. Elektromobilita musíme žít v bezpečných budovách, takže velice vítáme, že oba tyto aspekty e, jsou, tu, jsou zde řešeny a dále rozvíjeny. Ovšem e, návrh i e, návrh komise poněkud postrádají ambici Potřebujeme dlouhodobější vizi oproti té stávající. A co se týče mě, tak nám tu zejména chybí definice té dekarbonizace, dekarbonizace evropských flotil. Nestanovíme jasné kroky toho, jak toho dosáhnout. To je to, co z čeho se tu nedostává. Čili co znamená dekarbonizace? Dostat emise na nulu, trochu snížit emise. Musíme to nějakým způsobem upřesnit. Co se tím míní? Jak má, mají být ty eh, vozidlové flotily dekarbonizovány? Jistě, že energetické úspory budov jsou něčím nesmírně vítaným, musí, eh, budovy musí být energeticky eh, účinné a obnovitelná energie se musí používat častěji jako zdroj energie. My jsme výbor Envy parlamentu a tato záležitost spadá do naší oblasti působnosti. Měli bychom mít minimální požadavky pro energetickou účinnost budov. Ehm, to by eh, vneslo do tohoto návrhu trošku větší význam. Souhlasíme jinak s tím, co řekl pan Cofoli. Pokud jde o investice a renovace eh, budov, hmm, to by se, ty by se měly vyloučit z výpočtu paktu stability. Víme, že tyto investice se ve středně krátkodobém horizontu vyplácí. Doufáme, že e, investice v této oblasti tím nebudou dotčeny. A další zřetel je prostě nedostatek celkového přehledu o budovách, které je třeba rekonstruovat. Komise sama připouští, že nám tyto údaje chybí. Takže pořád budeme nové budovy, než abychom re, rekonstruovali ty staré. A stavba budov sama o sobě je výdajem energie. To je problém sám o sobě. Také souhlasíme s tím, co řekl pan Florenc. Pokud budete rekonstruovat, tak tím zároveň vytváříte pracovní příležitosti. Takže musíme investovat v Evropě do obnovy stávající eh, ubytovací eh, a eh, nemovitostní kapacity, ne stavět jenom nové budovy. Děkuji a následuje paní Dornano. Děkuji, paní předsedkyně. Chci tady pochválit práci zpravodajky, pokud jde o přepracování směrnice z 2007 o energetické účinnosti budov. Je to realistická volba, která nám tu ponechává určitý manevrovací prostor na národní úrovni. Nicméně, s politováním konstatuji, že konečný text eh, Evropské unie postrádá určitou ucelenost, eh, pokud jde o elektromobilitu, eh, kdy ty požadavky jsou tady velice Eh, detailní, i když to nepřispívá k energetické účinnosti budov. Ty vyžadované stavby mohou a instalace mohou mít ty finanční dopady. Myslím, že bychom tady měli ponechat trošku větší prostor eh, místním orgánům a firmám. A eh, dále se trošku divím, pokud jde o nedostatek ambicí komise pokud jde o takzvanou energetickou chudobu, která postihuje takže 10 evropské populace. Ale co to z, z, znamená zdravá budova? A e, renovace stávajícího, e, stávajících parkovacích prostorů e, a e, stávajících kapacit tedy musí být e, rozhodně e, přepracována. Jsou tu určité mezery v těch stávajících mechanismech, zejména pokud jde o Eh, původní, eh, tedy po investici původního eh, majitele a z, nebo pokud jde o z, zpřístupnění financování takových projektů. Musí to konkrétním způsobem přispívat k zlepšení kvality života evropských občanů a naše skupina to vezme v potaz při předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. A mám tu ještě seznam řečníků. Eh, děkuji. Také já chci začít tím, že poděkuji zpravodajce. 75 našich budov není z dostatečně energeticky efektivních a ohleduplných k životnímu prostředí. Možná bychom mohli začít od téhle budovy. Eh, chodí nám sem návštěvníci do přetopených místností, možná bychom tedy měli začít u sebe. Pořád se nám vyčítá, že v Evropě příliš regulujeme. Možná bychom si tedy nejprve měli zamést před vlastním Prahem. Za druhé, v Nizozemsku a se touto problematikou opravdu aktivně zabýváme, snažíme se propagovat energetickou efektivitu soukromých i veřejných budov. Ovšem a problémem je přístup k evropským prostředkům z evropských fondů. A také se mi líbila ta zmínka o tom, že vlastně chybí kvalifikovaní řemeslníci. Nemáme dost eh, zedníků, nemáme dost eh, topenářů, chybí prostě eh, kvalifikovaní dělníci. A a v důsledku toho dochází na staveništích dokonce i k smrtelným úrazům, protože tam často pracují lidé, kteří nejsou správně kvalifikováni ale moje tedy eh, hlavní apel, můj hlavní apel zní, pojďme se nejprve zamést před vlastním Prahem, pokud je efektivitu naší vlastní budovy. Děkuji a nyní pan Danta. Děkuji vám a já chci rovněž poděkovat eh, za tuto vynikající práci a připojit se k mm, tomu, co řekl pan Florenc z mé skupiny. A chci se vyjádřit ke dvěma bodům. První se týká nedostatku informací pro eh, potřebitele a eh, ze stranu. protože většina projektů se eh, zaměřuje pouze na několik prací, ale vyžaduje to velkou technickou úroveň a my musíme tudíž zahájit kampaň, osvětovou kampaň zaměřenou na spotřebitele a majitele. Další otázka se týká vody v budovách. Voda zodpovídá za velké množství spotřebované energie a dalo by se výrazně pokročit, pokud je o spotřebu energie, kdybychom lépe regulovali například tlak, e, celkové nastavení těch mm, instalací a potrubí v budovách a systém různých pump a motorů to všechno eh, způsobuje obrovská eh, spotřebuje, prostě zkrátka spotřebu energie a eh, je, je to něco, co bychom neměli ignorovat. Takže při ve fázi plánování budov se k tomu musí přihlédnout. Výrazně by to přispělo ke snížení spotřebované energie. Děkuji. A není pan Víze. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce. Mohu podpořit celou řadu toho, co tu bylo řečeno. Také vidím obrovský potenciál e, v sektoru bytového fondu, pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů a lepší energetickou efektivitu. E, to je tedy něco, co Eh, sledujeme bedlivě. Eh, je to potenciál, který bychom měli využít také z pohledu zabezpečení dodávky energií, eh, kterou doposud musíme dovážet z energií z regionu jako Rusko nebo státy Perského zálivu. A vytváří to přímou závislost. A to také tedy, pokud jde o vytápění budov, protože to nefunguje na bázi uhlí, ale také topného oleje a elektřiny. Také tedy neřešíme zatím dostatečně efektivně problematiku úniku uhlíku a tady je třeba tedy si uvědomit, že Investice do opatření v této oblasti povedou i k vytváření nových pracovních míst. Já eh, chci tedy předložit jeden konkrétní pozměňovací návrh k těm nabíječkám pro elektromobily. Existují totiž různá technická řešení. Některá z nich byla používána již eh, v 60. letech minulého století, eh, pokud jde o regulaci vytápění v budově by, jsou tedy používány termostaty, nicméně je třeba optimálním způsobem regulovat teplotu tak, aby eh, to tady bylo takzvaná inteligentní regulace, nikoli pouze přetopit a potom otevřít okno. Ovšem eh, celá řada systémů ústředního vytápění v Evropě vlastně neumožňuje tuto možnost inteligentní regulace teploty. A tady je tedy třeba si uvědomit, že investice do úprav v tento oblasti se vrátí už za rok a půl nebo za dva roky a může přinést úspory energie ve výši až 19 a 20 Samozřejmě to také snižuje emise CO2, které v tuto chvíli, tedy pokud o bytový fond, odpovídají emisím 15,5 milionu vozidel. Takže Kolegové, zkuste si představit, že vlastně správnou legislativní úpravou jedním škrtem zamezíme takovému objemu emisí. Pokud tedy dosáhneme toho, že příslušné opatření bude implementováno po celé Evropě. Pokud je o elektromobilitu, tady eh, souhlasím s tím, co tu řekla kolegové přede mnou. To, co navrhuje komise, není nejlepší řešení, nicméně musíme nějaké řešení najít a to tedy řešení, které neohrozí pak stability a růstu. Možná v tomto ohledu bychom se měli soustředit i na jiné finanční nástroje, které jsou k dispozici. A konečně téma energetické chudoby. To je také tedy velmi závažné téma, my na něj hledáme odpověď a možná se můžeme porozhlédnout po tom, co dělají členské státy v přístupu k domácnostem, které jsou ohroženy energetickou chudobou, protože těm jsou tedy již nabízeny určité balíčky odběru energií, které jsou eh, sociálně podporované. A to je, myslím, správná odpověď na tento problém, protože to zároveň řeší problematiku energetické chudoby i vyšší energetické efektivity. Děkuji, paní Dali. Děkuji. Já bych ráda ještě navázala na to, co to řekl pan Dali. Myslím si, že budovy, eh, tedy že tu problematiku lepšího energetického zabezpečení eh, budov je třeba řešit způsobem, který je ambiciozní a který odhlédne od těch tradičních postupů. Měli bychom totiž více propagovat užití tzv. smart technologií, jejich většího rozšíření a to by mělo být konkrétně zmíněno v této, tomto návrhu směrnice. Já si myslím, že automatická kontrola fungování budovy je investicí, která se vyplatí, povede k úsporám energie a to je něco, na co se můžeme soustředit a do čeho dál investovat. A další připomínka, členské státy by měly přijít s ambiciozní a komplexní strategií pro renovace a to i tedy a zároveň však konkrétně zasahovat v konkrétních nejhorších případech. A tady tedy vnímám jako vhodnou tu, tu zmínku o nutnosti vzít v úvahu stáří budovy a případný přínos renovace. Tady je tedy asi dobré eh, nějakým způsobem zmínit také ty národní plány renovace bytového fondu, které mají většinou dlouhodobý přesah. Eh, tady bychom tedy to mohli provázat také s tou reformou těch eh, certifikátů, systému certifikátů energetické efektivity budov. A také tedy to, co řekl kolega Zofoli k těm pilotním projektům. Já jsem přesvědčena, že to je něco, z čeho se my jako Evropská instituce můžeme dále poučit a také eh, tedy můžeme stimulovat občany prostřednictvím nějakých eh, dotací k tomu, aby sami tedy energeticky zabezpečili své budovy. Ale je třeba zajistit, aby balíček, který řeší inovace a renovace, obsahoval také skutečně ambiciózní a pokroková technologická řešení. Děkuji a nyní za Evropskou komisi pan Házo. Děkuji. Děkuji zpravodajce za velice zajímavý úvod k diskuzi bylo tedy velice zajímavé začít debatovat o tomto tématu s parlamentem. My už o tom nějakou dobu debatujeme s radou. Tohle je první rozsáhlejší diskuze na půdě parlamentu. Já tedy děkuji za to, že jste podpořili návrh. Také my uvažujeme o dlouhodobé strategii, která by měla být dobrým příkladem pro celou řadu dalších a jsme tedy potěšeni tím, že vy vnímáte naši iniciativu pozitivně. A nyní ke konkrétním bodům. Ano, měli bychom budovat eh, budovy, které jsou energeticky efektivní, nemohou však zároveň škodit zdraví. Tady je třeba najít určitou rovnováhu a je a vzít tedy v úvahu i problematiku zdraví. My jsme připraveni konstruktivně spolupracovat na příslušných formulacích. Pokud je o ta dobíjecí místa, a to je požadavek, ke kterému jste se vyjadřovali kriticky, s výjimkou pana Florence, paní Líře, to je problém, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. My jsme totiž přesvědčeni, že toto řešení představuje a zároveň řešení problematiky snižování emisí CO2. A pokud tedy chceme, aby se skutečně eh, šířilo využívání elektrovozidel, musíme vlastně k tomu připravit tržní podmínky. A lidé dost často nekupují elektromobily, protože si nejsou jistí, kde je vlastně budou dobíjet. A na druhé straně se nevyplatí stavě dobíjecí stanice, protože jen málo lidí je využívá. Jestliže provozujete benzínovou pumpu, můžete si být jistí, že zákazníci dorazí. U dobíjecích stanicích je to jiné. A je tedy třeba řešit problematiku dalšího šíření dobíjecích stanic, protože to vlastně představuje takový neortodoxní způsob, jak snižovat emise CO2. A pokud se nám tedy prostřednictvím této směrnice eh, podaří přispět k lepšímu fungování trhu, tím lépe. Norsko je takovým dobrým příkladem, protože je to země, kde je velice aktivní trh s elektromobily a to proto, to i proto, že celá řada Eh, norských domů je již vybavená dobíjejícími stanicemi. A tady asi souhlasím s panem Líze, je třeba něco udělat, jestliže to myslíme s elektromobilitou vážně. A ještě několik připomínek. Rozhodně souhlasíme s panem Florence v tom smyslu, že je důležité vzdělávání. My se to snažíme podpořit formou iniciativy Build Up Skills, tedy vybudování kvalifikací v tom sektoru té manuální práce, v sektoru stavebnictví a uvítáme jakékoliv další návrhy z vaší strany v tomto ohledu. Pokud je o energetickou chudobu, rozhodně si nemyslíme, že tím hlavním vyřešením je nějaká legislativní úprava eh, energetického sektoru. To si musí řešit členské státy sami. Ale i kdybychom nedělali, neudělali nic konkrétního v rámci tohoto návrhu, i tak bychom vlastně při, přispěli k řešení tohoto problému, protože naše průzkumy ukázaly, že lidé postižení energetickou chudobou obvykle bydlí v nevyhovujícím bytovém fondu, což má následně do, negativní dopad na jejich zdraví i vysoké účty za energii, ale pokud tedy budeme vlastně řešit lepší energetickou efektivitu těchto budov, tak je to určitý krok z tohoto začarovaného kruhu. Místo toho, abychom nějakým způsobem regulovali například cenotvorbu v energetice pro všechny občany, je dobré vydat se tímto směrem, proto chceme po členských státech, aby vyhodnotili situaci u jednotlivých sociálních skupin a pak přišli s návrhem opatření. Pokud jde o financování z paktu stability, my se tedy ve spolupráci s Eurostatem zabýváme pravidly, podle kterých jsou zaučtovány takzvané energetické smlouvy. To znamená, že eh, podniky mají eh, možnost investovat do renovace, tedy prostor, ve kterých fungují, a to je možné eh, nějakým způsobem odečíst z daní. To znamená, nejsou to, není to přímé financování z paktu stability, ale je to tedy určité, určitá lepší rovnováha, pokud o ty výchozí podmínky. Pokud je o problematiku financování z EFSI, my se snažíme zlepšit přístup k prostředkům z fondu EFSI. Můžeme to řešit bilaterálně, pokud o tom chcete debatovat dál, protože tady není jednoduché najít řešení, které by vyhovovalo všem, ale byli bychom opravdu rádi, kdyby existovala taková platforma pro financování projektů typu tohoto typu na národní úrovni. A konečně několik technických záležitostí. Souhlasím s paní Dali, pokud jde o připomínku k takzvaným smart technologiím. My o tom hovoříme v textu a rádi si vyslechneme vaše podněty v tomto směru. E, také souhlasím tedy, pokud jde o, ty, e, pokud jde o připomínku k těm takzvaným smart termostatům. A konečně také souhlasím s tím, že energetická čerpadla která fungují efektivněji, mohou také významně přispět k úsporám energie. Také v rámci tedy té směrnice o ekodesignu přijdeme za rok nebo dva s návrhem, jak zlepšit energetickou efektivitu čerpadel, oběhových čerpadel na vodu. Děkuji. Děkuji. back the floor to... A nyní dám eh, zpět slovo paní zpravodajce pro závěrečné zhrnutí. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji všem za tuto rozpravu. Vypadá to, že trošku um, přistupujeme k těm věcem odlišně, ačkoliv vlastně se zabýváme stejnými tématy. Co se týče eh, dobíjení elektrických eh, automobilů, jaká je hodnota a užitečnost vůbec elektrických eh, automobilů. Samozřejmě ano, pokud potřebujeme více dobíjecích stanic, pořádku. Ale pokud renovujete nějakou budovu, může to znamenat prostě pouhé vymalování budovy, takže tam úplně eh, do toho nespadá eh, zabudování nějaké eh, nabíjecí stanice. Takže nad tím bychom se asi měli trošku více zamyslet. Určitě je dobré to vyžadovat pro nové budovy, ale ve chvíli, kdy se bavíme o, renovací, o renovacích, tak tam si nejsem úplně jistá. V Norsku například poskytují daňové pobídky ze strany tedy vlády pro používání mm, elektrických automobilů a to já si myslím, že je zásadní faktor. Každopádně děkuji za e, tuto rozpravu a těším se na další. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. června a budeme hlasovat 7. září a výbor ITRE bude hlasovat v říjnu. Nyní přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Tady jde o procesní pravidla v oblasti environmentálního výkaznictví. Je zde s námi pan zpravodaj, pan Gambus, a já mu hned předám slovo. Prezidenta, el informe que hoy les presento es el fruto... Děkuji. Zpráva, kterou předkládám, je výsledkem poslední, práce posledních 16 let. Od té doby, kdy se eh, předložila poslední směrnice. Samozřejmě environmentální právo se vyvíjí, takže samozřejmě tato směrnice už byla částečně zastaralá. A také ve stejnou době, kdy byla schválena tato směrnice, byla zřízena i Evropská agentura pro eh, životní prostředí. Tato agentura má napomáhat tomu, aby, aby se v Evropské unii eh, předávaly objektivní informace o rozumné a efektivní environmentální politice. O, tom, eh, o to tedy šlo. V té době eh, samozřejmě zákonodáci přesně nevěděli, jakým směrem se to bude ubírat. Potom Eh, jsme měli tedy nějaké si novelizace z roku 2006 a také nařízení Evropského parlamentu a rady z roku 2016. Máme tedy celou řadu dokumentů, kde vlastně se eh, popisují nejrůznější eh, způsoby podávání informací a postupů v oblasti environmentální politiky. Máme také všeobecnou eh, ekologickou směrnici, která platí pro tuto oblast. A eh, rozhodnutí, tedy zrušení směrnice z roku 91 e, a e, vlastně po změně, změna těch, e, novinizace, těch šesti právních aktů, to vlastně tedy vytváří jakýsi balíček. A kromě zrušení té směrnice, tak máme v článku 7 také návrh různých tedy nařízení Tady se tedy vlastně po, po, poukazuje na tu směrnici z roku 2003, kde se tedy hovoří o e, revizi e, vlastně celého přístupu e, k této oblasti. Pak máme také hm, elektrické eh, zprávy, elektronické, pardon, elektronické zprávy, eh, kalendář. Eh, máme zde tedy hm, celou řadu návrhů a jakýsi harmonogram pro předkládání nejrůznějších právních aktů. Kromě toho se v článku 3 zabýváme také delegovanými akty, akty přenesené pravomoci, hm, těmi prováděcími akty. A kromě toho také se tam hovoří například o směrnici o zemědělském odpadu či odpadu ze zemědělství. Pak máme nařízení, které hovoří o prevenci mm, poškozování životního prostředí využíváním určitých materiálů. Také se hovoří o směrnici o těchkavých látkách. Mm, zvažuje se také kruhové hospodářství a také vlastně tedy ta směrnice 2013 lomeno 26. Zmiňuje se také reziduální odpad, k němu, k němu, k němu se nyní vztahuje tedy směrnice EEA. A vzhledem k tomu, že komise tedy eh, opravdu předložila vyčerpávající práci, je potřeba tady říci eh, takovou technickou věc, která se týká vlastně té první směrnice z roku 2000 z roku 91 romeno 63, kde se vlastně hovoří o nahrazení odkazu na první zprávu k její zprávě. Já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Uvidíme, jestli budeme mít jakékoliv pozměňovací návrhy, pak samozřejmě o nich budeme diskutovat. Jinak eh, tohle je proces eh, omnibus, eh, kde vlastně tedy dochází ke zjednodušování, takže doufám, že to zpracujeme co nejrychleji. Děkuji. Pan Bonucci. Sì, molto rapidamente. Děkuji. A dovolte mi velmi rychle říci jednu věc. Ta práce, kterou tu děláme, ta je nesmírně užitečná, protože se tím aktualizují některé, některé směrnice a nařízení. A jak jsme se dozvěděli, je to eh, práce opravdu chválihodná, protože směrnice z roku 1991 byla vytvořena za účelem zjednodušení situace, ale spíš věci zkomplikovala. A v podstatě to je ještě z doby před informačními komunikačními technologiemi. To tež se týká té směrnice z roku 2007, kde se ještě odkazuje na stará pravidla komitologie. Jenže teď už máme akty přenesené působnosti a prováděcí akty, takže tyto odkazy by bylo dobré z těch textů již úplně vymazat. Dále je tu pozměňovací návrh, který byl eh, předložen který se mi zdá být poměrně přesvědčivý. To je, abychom neměli jen, takže ne, neměli bychom se zabývat pouze jednou zprávou, ale zprávami. Děkuji. A dál, dál dostává slovo paní Jatemaky. Děkuji vám. Dovolte mi říct pár slov eh, naš, eh, Stínový zpravodaj tu není vzhledem ke spožení letadla, takže řeknu za něj eh, několik slov z toho, co eh, mi sdělil. Alespoň pár bodů. Je to velmi technická záležitost. Ale snaží se sladit eh, environmentální oznamování ze strany členských států. Tento návrh má rovněž snižovat správní zátěž pro členské státy a zajistit, aby evropská legislativa byla eh, skutečně přizpůsobena svému účelu. Oznamovací eh, povinnost je důležitou částí eh, legislativního procesu a obecně a s tím nelze než souhlasit v této sněmovně v dalších evropských institucích jsme velmi dobří, pokud jde o eh, vyjednávání přípravu nových pravidel, ale když pak jde o implementaci, tak už tak eh, účinní nejsme. Takže je to důležitá součást naší práce. Je důležité, abychom měli skutečně sladěné zprávy, které jsou také snadno přístupné. A první krok k tomu je zajistit zcela jasná pravidla pro členské státy. A pak jsou tu ještě dva takové mé oblíbené eh, příklady. Skandál Dieselgate a eh, eh, dále skandál s přepravou s, s tím, že s nedodržováním pravidel přepravy živých zvířat. Obecně ALDE vítá návrh, návrhy komise, nevnímá žádnou nutnost pozměňovacích eh, návrhů. Děkuji. I já vám děkuji a dostává slovo paní Dornano. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane zpravodaji, i vám děkuji za prezentaci. Vaše zpráva má modernizovat a zjednodušit procesní pravidla, pokud jde o zprávu o eh, životním prostředí. A to je chválihodné. Aby se zachovala svrchovanost členských států, tak jsem eh, předložila několik pozměňovacích návrhů k eh, tomuto dobrému základu. Komise Evropská rozhoduje o struktuře zprávy, o, k několika tématům z rozsahu životního prostředí. A v rámci této mise musí eh, konzultovat zástupci členských států a nemůže jednat v, v rozporu s jejich stanoviskem. A eh, dále, pokaždé, když může přijmout rozhodnutí k delegovaným aktům, tak eh, musí přihlédnout ke stanoviskům stanovených expertů z každého členského státu. Přála bych si, aby Evropská komise a rada mohly využít lhuty čtyř měsíců k námitkám k těmto delegovaným aktům, aby, aniž by bylo nutné žádat o prodloužení té lhuty. Dále, pokud jde o prováděcí akty, tak chci obrátit vaši pozornost na eh, ten postup přeskumu. Tento postup přeskumu zajišťuje, aby eh, výkonné akty nemohly být přijímány komisí, pokud neodpovídají výboru se stávajícímu z členských států. A závěrem si pozměnit text v tom smyslu, aby důvěrnost některých informací dodaných členskými státy byla respektována. Například komise nemá zveřejňovat informace o recyklaci plavidel členských států. Toto rozhodnutí platí, náleží pouze členským státům samotným. Nevidím další řečníky. Tím pádem končíme se sezna, s tímto, tento seznam řečníků je vyčerpán. A dávám slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně, dobré odpoledne a zdravím zpravodaje, stínové zpravodaje. Děkuji jim za jejich úvod, za jejich eh, příspěvek k tomuto návrhu. Jak tu pan zpravodaj řekl, tak eh, ten, ta logika tohoto návrhu je jasná a já to nebudu opakovat, ale chci místo toho vypíchnout několik eh, konkrétních eh, otázek, které se zatím ještě probírají v rámci toho návrhu. Když zaprvé, jak bylo již zmíněno, tento návrh se nesnaží měnit věcné části legislativy, ale snaží se spíš odvolat tu směrnici o standardizovaném eh, neoznamovacím povinnosti, která už je zastarala. Je to součást balíčku, na kterém pracujeme v kontextu eh, lepších právních norem a brzy v červnu máme přijmout akční plán s širší perspektivou o monitorování životního prostředí, otázky toho, jak lépe využít informací, které máme k dispozici a kde můžeme věci zjednodušit s cílem lepší informovanosti občanů, snížení administrativní zátěže pro národní orgány a průmysl, ale také, abychom lépe využili moderních technologií. A e, jsme e, rádi, rádi že můžeme diskutovat o tomto akčním plánu, který, který e, v podstatě pokrývá celý rozsah environmentální legislativy. K tomuto, u tohoto specifického návrhu chci obrátit vaši pozornost k vztahu mezi tím a vztahem k legislativě o odpa, odpadech a ETS e obchodování s emisemi. Tyto diskuze stále probíhají mezi institucemi. Je důležité, abychom nalezli řešení, tak abychom mohli e, zcela plně odvolat e, tu směrnici o standardizovaném oznamování. Kromě toho se bavíme také s radou, malským předsednictvím a byla tu jedna věc, která obzvlášť eh, byla předmětem naší pozornosti a to jsou přechodná pravidla ke recyklaci lodí. Nutno připustit, že v dialogu s radou a členskými státy se nalezlo elegantní řešení, kterém se teď diskutuje. Situace je komplikovaná, ale rovněž jsme sdělili s parlamentem a s výborem pro životní prostředí neoficiální dokument, kde se situace vysvětluje myslím, že musíme najít nějaké inteligentní řešení. Oproti tomu s ním přišla komise. Takže to jsou ty tři záležitosti, které se domníváme, že stále ještě zaslouží pozornost. Chceme poděkovat zpravodaj za odvedenou práci. Eh, jsme ochotni eh, s ním nadále spolupracovat a s parlamentem, abychom mohli postoupit s tímto návrhem co nejrychleji, nalézt nějaké řešení s, eh, s radou vzhledem k tomu, aby to přineslo tedy eh, kýžené přínosy co nejdřív. No, <clears throat> muy brevemente agradecer las, las intervenciones. Já budu stručný. Chci poděkovat kolegům za jejich příspěvky. A ještě jednou chci říci, že se těším na pozměňovací návrhy. A musím také říci, že souhlasím s tím, co tu řekla komise o tom, že je potřeba eh, tady věc dořešit nejprve eh, tady na té úrovni toho, co funguje. Neznamená to žádné eh, zásadní změny. Děkuji a dovolte mi říci, že 6. června v 11 hodin je lhůta pro pozměňovací návrhy. Hlasovat budeme 11 července na půdě výboru NV. A nyní se dostáváme k výměně názorů s komisí, pokud o implementaci směrnice o znečištění hlukem. Nejprve dám slovo zástupci Evropské komise, pan Žil Kantole. Máte slovo. Děkuji velice. Vím, že mám málo času, ale pokud dovolíte, pustím vám nejprve krátké video, které demonstruje účinky eh, znečištění hlukem a to, jaké dopady to má na zdraví občanů. A tím možná vlastně omezím své úvodní vystoupení a bude víc prostoru k diskuzi. Ah. Without Yes. <laughs> Máme tady film, který nespůsobuje žádný hluk. Pokud to nefunguje, tak nebude také žádný film. Škoda, protože to byl názorný způsob, jak ukázat, že tady ve chvíli, kdy nemáme, eh, kdy zamezíme hluku, naše kvalita života se zlepšuje. Ale možná, že teď bychom tedy mohli přejít přímo k prezentaci. Děkuji vám tedy za možnost odprezentovat tady znění druhé směrnice o znečištění hlukem. Tato zpráva byla přijata 13. března 2017 a legislativně tedy mohu říci, že v porovnání s první zprávou tato nabízí lepší možnost, jak lépe vyvážit opatření vzhledem k současné situaci. Směrnice o holuku byla také předmětem přehodnocení v rámci programu REFIT, a ve zprávě také částečně hovoříme o výsledcích tohoto průzkumu, takže dá se říci, že tato zpráva je poměrně komplexní. Hluk, který jste měli vidět z toho filmu, je jedním z důležitých stresových faktorů v prostředí kolem nás. A komise tady hodně spolehá na práci, kterou v tomto ohledu odvedla Světová zdravotnická organizace z jejich výzkumu vyplývá, že znečištění hlukem má přímý negativní dopad na zdraví. Je to tedy hned druhý nejdu, nejzásadnější faktor po znečištění ovzduší, ale zdá se, že hluk je někdy ještě tedy e, zásadnějším problémem, ačkoliv je podceňován. A různé studie také ukázaly, že tento problém má dopad na celou řadu evropských občanů a Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že více než 100 milionů Evropanů je vystaveno o míře hluku, která je nebezpečná pro zdraví, může vést k vzniku kardiovaskulárních chorob a dalších poruch a problémů. Některá čísla která jsme získali, ukazují, že minimálně 16 lidí zemřelo právě na znečištění, tedy v důsledku znečištění hlukem v Evropské, jen ve Spojeném království. A my čekáme tedy na zprávu Světové zdravotnické organizace, která bude zveřejněna v červnu a ukazuje situaci globálně. Proto také tedy na půdě Rady a parlamentu jsme se zavázali k významnému snižování míře, míry znečištění hlukem, a to na úroveň, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace. A dovolte mi nejprve vám ještě připomenout, o co vlastně jde v této směrnici. Tato směrnice umožňuje jednak měřit a také pak tedy kontrolovat znečištění hlukem. Tím prvním krokem je tedy měření a následně eh, je třeba vypracovat akční plán. V této směrnici neuvádíme žádné limitní hodnoty ani předepsaná opatření, které je třeba implementovat. To znamená, že poskytujeme dostatečný manévrovací prostor členským státům, je nejenom na to, aby tady tuto směrnici eh, za, komponovali do své vlastní legislativy, ale také na to, aby přijali konkrétní opatření. Některé členské státy v tomto ohledu již významně pokročily a vidíme, že obecně tedy ta implementace směrnice však je spožděná. A to je, to zbuzuje tedy velké obavy, protože, jak už jsme řekli, některé věci fungují docela dobře, ale některé problémy které máme s implementací této směrnice, spočívají právě v tom spoždění, tedy mapování celé situace a vypracování akčních plánů. Jak možná vidíte na této tabulce, kterou vám také rozdáme vytištěnou, pořád nám tedy chybí eh, pokrytí zhruba 20 eh, té takzvané hlukové mapy, tedy 20 měření. A také chybí tedy akční plány. A to je proto, že hluk nikdo vlastně nepovažuje za vážný problém. Zvláště ve chvíli, kdy tady je třeba dobře hospodařit s lidskými a finančními zdroji, většinou jsou vykládány jiným směrem. Implementace je tedy spožděná, a my ale máme možnost díky tomu vlastně přeskoumat, zda směrnice odpovídá svému účelu. A tedy to hodnocení, které jsme provedli, mělo tedy docela zásadní výsledek. A dospěli jsme k závěru, že tato směrnice plně respektuje subsidiaritu, ale zároveň již tedy eh, umožňuje dosáhnout eh, celou řadu vytýčených cílů, takže není třeba provádět detailní přeskum celé směrnice. Pokud jde tedy o přístup k začištění hlukem z pohledu Evropské unie, souhlasíme se Světovou zdravotní organizací v tom, že hluk je škodlivý pro lidské zdraví. Proto je důležité tedy mít k dispozici legislativu, která bude jednotná, která nám umožní efektivně s tímto jevem bojovat. Začali jsme tím, že jsme se shodli na metodě, kterou bude hluk měřen a mapován, tak abychom měli představu o hlukové zátěži po celé Evropě. To je první krok k navržení skutečně kvalitní legislativy, která umožní efektivní vynakládání zdroje. zdrojů. Když se podíváme na administrativní náklady, uplatnění této směrnice, tedy eh, v tom smyslu, kolik bude stát to zmapování a vypracování akčních plánů. My jsme ty náklady spočítali tak, že je to zhruba 18 centů na jednoho občana. Byla také tedy provedena analýza eh, poměru mezi náklady a přínosy náklady tedy vynaloženými na efektivní opatření, přínosy ve smyslu menších nákladů pro naše zdravotnické systémy. A jak vidíte, ten potenciální přínos je téměř 30krát větší. To je tedy další pobídka k akci. A abych to tedy schrnul. Z, té, z toho hodnocení jsme se dozvěděli, že směrnice zůstává relevantní a že Nadále tedy spolupracujeme s členskými státy na zbližování našich stanovisek a snažíme se také nadefinovat určitá konkrétní opatření. Ovšem na evropské úrovni lze regulovat pouze, pokud to bude mít nějakou skutečnou přidanou hodnotu. Je tedy třeba především zajistit rovné výchozí podmínky a také tedy eh, položit dobrý legislativní eh, základ. Jinak nebudou mít členské státy důvod ani možnost spolu efektivně spolupracovat. A konečně, pokud jde o akční plán, to, co jsme již identifikovali jako užitečné, za prvé, budeme spolupracovat s členskými státy také v kontextu tedy toho přeskumu environmentální legislativy, včetně toho, že pozbudíme členské státy k tomu, aby užívali prostředky eh, z evropských fondů k tomu, aby eh, implementovali konkrétní opatření. Samozřejmě prioritu nyní má vodohospodářství a hospodaření s odpady, ale do budoucna by ji mohlo získat také znečištění eh, hlukem. My nabízíme členským státům podporu, možnost vzájemně se informovat o osvědčených postupech. A eh, také se musíme eh, naučit lépe zpracovávat údaje z, ze sektoru dopravy, a to z pohledu tedy případné hlukové zátěže. A konečně na závěr mohu říci, že jsme zorganizovali konference na toto téma, která proběhla 24. dubna. Někteří z vás se přímo zúčastnili, my jsme velmi rádi. A tato konference tedy přispěla ke zvýšení povědomí a také vlastně poskytla prostor pro výměnu názorů protože nám jde o to, abychom tady eh, vyváželi potřeby eh, například toho dopravního eh, sektoru s potřebami ochrany občanů proti hluku. Čili to je moje první prezentace a já se těším na připomínky členů výboru Envy. Děkuji za tuto prezentaci a nyní tedy vyzývám kolegy, aby se přihlásili o slovo. První má slovo pan Dorfman. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, to bylo opravdu zajímavé. Politika hluku neznamená pouze aktivní politiky, eh, o to, aby vlastně ten hluk se nerozšiřoval, mm, ale jde přeci i o to, abychom zabránili tomu, aby vůbec vznikal. Tady jde třeba také o, hlavně o dopravní prostředky, o nákladní automobily, o letadla a podobně. Já si myslím, že oblast, eh, která je úplně v nouzové, v nouzové situaci, to, je přeci, to jsou eh, vlaky. Mm, například máme nákladní vlaky, které jsou třeba 30-40 let staré, které tedy eh, převáží zboží po Evropě a eh, velmi často eh, vůbec nejsou nahrazovány novými vozy, spíše jsou tedy nahrazovány nákladními automobily. A teď jde tedy vlastně vůbec o um, otázku, jak se, k tomu, jak se k tomu přistoupí, zda je to náhrada, nebo spíše tak, jak se to děje nyní, jakési sanování těch um, vagónů, aby třeba byly méně hlučné a podobně. Takže já se ptám komise, zda má nějaké konkrétní návrhy eh, týkající se vlaků. Děkuji. Děkuji. Paní Dáli, prosím. Děkuji. Děkuji eh, komisi za tuto prezentaci. Ehm, zazněly zde velmi, zazněla zde velmi zajímavá čísla. A když se podíváme na to, že dnes máme 1,6 milionů lidí, eh, kteří zemřeli eh, s, ve spojení s nadměrnou hladinou hluku, to je přeci hodně. E, takže se musíme zamyslet, zamýšlet nad řešeními. A e, komise řekla, že došlo ke spoždění v implementaci, co se týče právě třeba toho mapování hluku a e, také vypracovávání akčních plánů. Takže možná komise by mohla trošku detailněji popsat, co vedlo k tomuto opoždění, tak abychom do budoucna mohli takovýmto problémům zabránit. Jednu chvíli také komise řekla, že jedním z cílů je, aby členské státy mohly využívat komunitární zdroje. Ale zároveň komise řekla, že hluk v podstatě nikdy nebyl definován jako priorita. Jak tedy můžeme vyzvat členské státy k tomu, aby využívali eh, komunitární zdroje pro řešení eh, této otázky, pokud vůbec to není tedy stanoveno jako nějaká priorita. A pokud členské státy nepovažují dopady hluku eh, za svoji prioritu. Když se tedy podíváme na eh, samotné vymícení hluku u, řekněme, u zdroje, tak jaké řešení by byla nejefektivnější do budoucna, co se týče i tedy cenově nejefektivnější? A určitě by takováto řešení měla být hledána na evropské úrovni. Hovořili jsme tady o dopravních prostředcích, Zde je tedy zřejmě potřeba, aby eh, to Evropská unie regulovala eh, tedy komunitární úrovně jako eh, něco, co se týče tedy otázek vnitřního trhu. A tím vám děkuji za pozornost. Madame Dornano. Nyní paní Dornano, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan ředitel Členské státy mají povinnost chránit eh, ty eh, klidové zóny, ale eh, přitom v podstatě členské státy váhají, pokud jde o přijetí rozhodnutí, protože mají pouze minimum informací o tom, jestli jsou tato rozhodnutí nějakým způsobem vratitelná. Takže já bych ráda věděla, do jaké míry ta delimitace té klidné zóny je flexibilní anebo úplně nevratná. Pokud jde o indikátory eh, hluku, eh, tak ty jsou sice účinné, ale neberou dostatečně v potaz ještě eh, některá dočasná narušení hluková, jako je například průlet letadla nebo vlaku, což přitom může mít velký dopad na eh, zdraví, protože to může narušovat třeba spánek. Druhá otázka je následující. Myslíte si, že je na místě mít eh, nějaký ještě doplňkový ukazatel, který bude eh, měřit i chvilkový hluk? A zem tomu, že 70%, které jsou obětí nadměrného expozice hluku, žijí v, v urbánních zónách a aglomeracích, a e, přitom e, v Evropě existují různé transevropské sítě, které e, vedou k velkým, velkému hlukovému znečištění. Takže je možné sladit ten ekonomický model s účinným bojem proti hlukovému znečištění. Děkuji. Děkuji. Já mám eh, konkrétní otázku. Eh, co se týče hluku. A eh, sice hluku, který se pojí například s festivaly, s letními festivaly. Například v Nizozemsku máme řadu takovýchto festivalů v létě, které produkují opravdu hodně hluku kolik eh, vlastně, jak, na, jak moc nahlas mohou tu hudbu hrát, kolik decibelů eh, můžeme povolit? Děkuji. Děkuji. Je eh, skvělé, že se věnujeme tomuto tématu. Já sama jsem byla poslankyní v dánském parlamentu a e, tam jsme vedli e, sáhodlouhé diskuse e, i třeba v souvislosti s vybudováním letiště v Kastrumu a mm, zaznívala tam celá řada doporučení a bylo jasné, že ta doporučení překročíme. A že vlastně, když se to zvýší o, o pouhých 10 eh, decibelů, dochází v podstatě ke zdvojnásobení eh, té zátěže pro lidi, kteří bydlí v blízkosti. A eh, Kolik třeba hlavních měst dneska si stanovují nějakou přijatelnou hladinu hluku? Kdo má takováto čísla? Hmm, je, by stálo za to položit si otázku, jak je to třeba v případě veřejných budov. Třeba v Dánsku máme obrovské problémy s konkrétně třeba školkami, kde vlastně dochází k míře hluku, která je e, opravdu škodlivá jak pro samotné děti, tak pro e, dospělé, kteří s nimi pracují. Pokud tedy je takový, tolik hluku třeba v uzavřených prostorách. A pokud tedy stanovujeme, stanovujeme zákony pro hluk ve vnějších, ve, tedy venkovních prostorách, měli bychom určitě myslet i na vnitřní prostředy. A e, lidé by přece neměli být vystaveni e, takovýmto úplně nervy drásajícím hladinám e, hluku. To nejenom třeba, když spí, ale i když jsou vzhůru. A proto si v Evropě musíme stanovit aspoň nějaké minimální hodnoty pro eh, vnitřní prostory, tam, kde lidi bydlí a eh, pracují. Děkuji vám. Ano, je pravda, že jsme často hovořili o této otázce hlukového znečištění, což je velký problém, eh, pokud je o veřejné zdraví já mám takový pocit, že ve skutečnosti jsme urazili pouze půl cesty, to znamená, máme tu diagnozu, ale nedefinovali jsme zatím léčbu. Ma, ma, my jsme zmapovali eh, hluk v eh, členských eh, státech, ale pak nenásledovali ty kroky nezbytné k omezení tohoto znečištění. Takže mě by zajímalo, jakými prostředky disponuje Evropská unie, jestli komise chce využít těchto opatření a kroků. A samozřejmě jsem znepokojena, pokud je e, znepokojení, e, tedy znečištění, kterým jim štrpí e, děti. A průmysl by měl samozřejmě zajistit, aby to bylo pod kontrolou, ale je to skutečně tak? Mám takový pocit, že tu budeme mít generaci eh, dětí, které ohluchnou, protože jsme nepřijali nezbytná opatření. Hovořili jsme také o znečištění v budovách, energetické účinnosti v budovách, ale kladu si otázku, jestli bychom neměli nějakým způsobem zajistit, aby byla přijata opatření pro snížení tohoto eh, hluku v budovách. Ale uvědomme si, že to pochází z tak rozmanitých zdrojů, že pouze horizontální legislativa nemusí eh, stačit, nemusí být dost eh, důrazná. Potřebujeme mít tudíž opatření podle různých sektorů. A zajímalo by mě, co si o tom myslíš. Evropská komise. Děkuji, paní Groste. A to je konec seznamu řečníků. Nikdo další si nechce vzít slovo. A nyní reakce na nadnesené otázky a dotazy. Děkuji. Já um si myslím, že skvělé, že je tady eh, takový zájem o toto téma. Je pravda, že v tuto chvíli hluk není jakousi hlavní prioritu, a je to podceňováno. A mm, souhlasím zde s paní Dali. Na druhou stranu, neřekl jsem, že by to nemělo být eh, prioritou, Tady prostě jde o to, že v tuto chvíli eh, vnitrostátní orgány musí eh, eh, čelí jaksi volbě. A my si tedy myslíme, že ehm, ta pozice hluku, co se týče tedy nějakých priorit, by se určitě měla změnit, protože je to téma, které si zaslouží větší pozornost. A je tedy důležité pro naše občany. Otázka prevence a nákladních vlaků. Připomínám, že směrnice, tak jak je napsána, zatím to je tedy nástroj, který máme k dispozici, se věnuje pouze hluku způsobeném přepravou cestujících. Letadla, automobily, nákladní automobily a jaké si tedy zvukové emise. Netýká se dalších témat. Co se týče eh, vlaků, máme specifickou legislativu. A máme tedy celou řadu nástrojů, které se vyvíjí už řadu let, eh, zejména na komisi eh, DG Move. A železnice je v tuto chvíli eh, vlastně spadá pod směrnici z roku 2012, kde eh, jde tedy, eh, kde se vlastně hovoří také i o poplatcích, které vychází právě z v zvuku, které vlaky či vozy provokují nebo způsobují. V budoucnu také budete hovořit o eurovinětě a tam určitě by se mělo také hovořit o otázce hluku. Takže co se týče těch vlaků, možná by stálo za to um, podpořit členské státy v tom, že zpětně vybaví vozy, zařízením, které tedy snižuje hluk. Tady určitě jde tedy um, o to, abychom předložili také nějakou uh, ekonomickou pobídku, která by to učinila výhodným. A uh, vlastně eh, naším cílem je snížit um, tu hladinu hluku asi o 10 decibelů. Co se týče toho spoždění, mm, tady je řada faktorů, která to vysvětluje. Jednak je to fakt, že ta eh, otázka si eh, nebyla prioritní eh, při, při přidělování zdrojů. Potom konkrétně toho mapování, tam, tam byl problém s nedostatkem koordinace vlastně s nedostatečným jasným plánem a e, také e, je to způsobeno rozdíly mezi státy, kde některé mm, e, státy jsou opravdu hodně centralizovány a i v jiných zemích je tato otázka řešena na regionální úrovni. Toto jsou tedy věci, které můžou vysvětlit to opoždění ale jak už jsem říkala, hlavním problémem je, že to tedy není hlavním eh, prioritním eh, tématem, ale my se to snažíme měnit, jednak tou konferencí, různými mm, eh, postupy PR a také vlastně tím, že provádíme přeskum environmentální implementace v českých zemích a samozřejmě hluk je jednou z položek tohoto přeskumu. Ještě se vracím k otázce paní Dali. Eh, co se týče zdroje eh, hluku, ta nedávná konference ukázala, že ty problémy se dají řešit i zlepšením kvality vozovek. protože právě zlepšením kvality silnic můžeme snížit i hluk způsobený z, eh, tedy se silniční dopravy. Pani Dornano, já bych rád odpověděl takto. Pokud jde o ta narušení, já opravdu pocházejí z vlaků a, a letadel, tak ta existují, ale nebylo možné zatím vytvořit eh, legislativu, která by toto regulovala při respektování subsidiarity. Ovšem existuje několik eh, členských států, které sami eh, definovaly um, určité úrovně na národní úrovni že 21 členských, členských států, které stanovily takovéto hodnoty a čtyři členské státy, které stanovily cíle, které nejsou volitelné, které, které nejsou povinné. A pokud jde tedy o eh, ty krátkodobé hluky eh, jenom v určitých bodech, tak eh, tam musíme rozlišit, jestli je hluk, který je konstantní nebo ne. Tady odpovídáme paní Grostet, zatím ta směrnice řeší strukturální problémy a neřeší problém hluku, který je tam prostě, protože je to několik měsíců, eh, může to trvat delší dobu a um, hluk v okolí, děti a tak dále v určitých zemích. To jsou někdy děti, které jsou komplikované, ale také na festivalech, protože se blíží festivalová sezóna. A to všechno by mělo být řešeno na úrovni subsidiarity. Snažíme se strukturálně řešit um, členské státy, ale také národní orgány musí přijímat rozhodnutí o hluku, který může být způsoben například turismem nebo jinými problémy. Takže pokud jde o stanovení těch klidných zón, to je samozřejmě komplikované téma, ale musí to vyplývat z určité analýzy. Myslím, že tu nejsou určité konkrétní věci, které by říkali, jestli se můžeme vrátit, eh, ale jakmile e- existuje nějaký problém, eh, tak by měla být možnost se vrátit nebo naspět nebo změnit eh, prostě statut určité zóny. Všem nevím, jestli když byla zóna deklarovaná jako klidná, jestli, se, jestli to lze potom vrátit. Ehm, jistě, že nejhorší je to ve městech, ale pokud jde o ten konstantní hluk, tak je samozřejmě i hluk v těch eh, třeba TŽV, který, který pravidelně projíždí, tak to je evidentní problém. Když se podíváme třeba na město, z kterého já pocházím, v Lyonu, tam letí letiště, které je e, samozřejmě spíš na venkově, ale je to problém pro e, ty e, části té komunity, která s tím letištěm bezprostředně sousedí. A pokud jde o tu další otázku, myslím, že jsem odpověděl, pokud jde o sezónní záležitost, to zatím ne, neřeší evropská legislativa. Pokud jde o členské státy, tak myslím, že jsem také odpověděl. Ehm, a samozřejmě, že je notifikujeme, členské státy, snažíme se, aby to byla výměna eh, informací členskými státy, aby existovaly možnost určitých kroků. A konečně budu pokračovat v osobě paní Groste, takže francouzsky souhlasím, že potenciálně Eh, každý musí si zhostit eh, svého vlastního dílu zodpovědnosti. Pokud jde o sankce, tak samozřejmě to je v rámci evropského práva. Um, nemůžeme. Zatím si musíme uvědomit, že členské státy ukazují svůj závazek eh, tím, že nejenom, že je tu skutečný plán k hluku, ale skutečný akční plán. Dále znečištění hlukové a mladí lidé. Já si nejsem plně jist, jist e, protože já jsem byl na festivalech a eh, oni se chrání. Mladá generace, oni si dávají věci, do, e, uspávky do uší a podobně, takže myslím, že je tady určité povědomí, je tu daleko větší povědomí, než to bylo dřív, v 70. letech a podobně. A pokud jde o budovy, tak ano. Pokud jde o budovy, tak jsou tu některé, eh, některé opatření, která, se dá, která by bylo možno přijmout pokud je o průmyslové znečištění, tak je tu vyžadováno, aby se členské státy snažily snižovat e, tento hluk. A pokud je o vnitřky budov, tak tady je taky trošku e, rozdíl oproti evropské úrovni a zodpovědnosti členských států a musíme to e, skutečně řešit. Děkuji za tuto prezentaci, děkuji kolegům. Tím jsme skončili debatu k, této, k tomuto bodu programu. A můžeme pokračovat ve výměně názorů s komisí na další téma. Příbalové letáky k léčivům. Já dávám slovo zástupci komise, paní Olze Solomon. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Já chci odprezentovat výsledky Počkáme, se objeví prezentace na obrazovce. Výsledky, tedy shrnutí závěrů zprávy komise k příbalovému letáku. Je to informace především pro pacienty a také pracovníky ve zdravotnictví, tedy informace, které jsou v tomto příbalovém letáku. Evropský parlament a rada, jakožto legislátoři, požádali komisi, aby vypracovala vyhodnocení dopadu toho, co by mělo být označeno na obalu, jak má vypadat eh, příbalový leták, tak aby to více vyhovovalo potřebám pacientů a pracovníků ve zdravotnictví. Komise za tímto záměrem objednala dvě studie. Jedna z nich zkoumala fungování eh, příbalového letáku a informace na obalu. A pak tu byla ještě dodatková studie, která zkoumala přidanou hodnotu toho, že by klíčové informace o produktu eh, byly uvedeny přímo v příbalovém letáku a na obalu, tedy výňatek z nich. Tyto studie na naše zadání vypracovali nezávislí dodavatelé Univerzita v Lícu a příslušný výzkumný institut z Holandska. došlo k rozsáhlému průzkumu veřejného mínění v rámci těchto studií a také ke konzultacím s členskými státy. A připomínky členských států byly shrnuty v tom podkladovém dokumentu, který byl eh, zveřejněn současně s výsledky studie a zprávou komise. A mám-li tedy shrnout závěry této zprávy, tak víme tedy, že příbalový leták obsahuje informace pro pacienta o správném dávkování léčiva, tak aby toto bylo užíváno bezpečným způsobem. A pak také obsahuje informace o, pro zdravotní personál a obsah obou informací jo tedy to, co to má obsahovat, je velmi detailně popsáno v legislativě. Čili tento příbalový leták a tato informace, a tedy ten obsah je jasně nedefinován i po, už v rámci povolení pro uvádění na trh. A případné změny nemůže provést držitel té licence sám, ale musí opět požádat o schválení příslušného orgánu, případně Evropské agentury pro léčiva. Co jsme se tedy dozvěděli z té hodnotící zprávy? Ta zpráva komise byla přijata v březnu 2017 a byla předložena Radě a Evropskému parlamentu a zdůrazňuje několik doporučení k tomu, jak zlepšit eh, tedy situaci a lépe vyhovět potřebám pacientů a zdravotního personálu v rámci již stávající legislativy. Tím se dostávám k těm doporučením. První doporučení znělo v podstatě v tom smyslu, že je co zlepšovat, zvláště tedy pokud je ten e, příbalový leták zaměřený na pacienta, netolik už pokud jde o informace pro zdravotní personál. Zpráva říká, že tedy ten příbalový leták by měl být formulován srozumitelně tak, aby to bylo snadno pochopitelné pro pacienta, zatímco v tuto chvíli je tedy ten jazyk až příliš složitý a také to, jak je text strukturován, není jednoduše čitelné. Druhé doporučení se týká těch pokynů, tomu, co by v praxi měly obsahovat instrukce pro zdravotní personál. A z naší zprávy vyplývá, že je ještě třeba trochu zapracovat na pokynech k tomuto obsahu, tak aby se vyřešil problém se špatnou čitelností této informace, velikostí fontu, o to, jak je informace naformátována. Zpráva také zdůraznila, že by bylo dobré vzít v úvahu zdále nebýt flexibilnější, protože víte, že v tuto chvíli existují tedy určité ustálené vzory toho, jak formulovat tyto informace. Tyto vzory schválila Evropská agentura pro léčiva a zpráva říká, že by tedy možná tento vzorový text mohl být formulovan pružněji. A potom další závěr, tedy k těm hlavním zjištěním, bude třeba zkvalitnit překlad tak, aby ve chvíli, kdy je příbalový leták překládán do všech oficiálních evropských jazyků, se něco nestratilo v překladu. Třetí doporučení týká tedy zapojení pacientů do formulace těchto informací. Je, hovoří se o tom, že je to vlastně velmi důležité. Ten vstup ze strany pacientů a s tím související metodiku je třeba ještě zlepšit. Zpráva také říká, že bychom měli vzít v úvahu tedy to zdali eh, nezahájit nějaký testovací proces, a zajistit otestování tedy těch a příslušných informací. Je však třeba si uvědomit, že tento proces testování informací o produktech nesmí v žádném případě přispět ke spoždění vydání povolení a zpomalit celý proces a také by neměl představovat eh, nadbytečnou zátěž pro farmaceutické odvětví. Je tedy třeba hledat pragmatické řešení. A pokud je o to čtvrté doporučení, výměnu tedy informací o nejlepších postupech, tady jsme tedy eh, dospěli k závěru, že o testování ze strany uživatelů je žádoucí, je možné jej doporučit. a tedy jeho výsledky pak dát k dispozici na nějakou platformu, kde budou přístupné i pro příslušné farmaceutické podniky. Páté doporučení se týká toho, zda by tato informace mohla být předávána i v elektronické formě, protože tedy eh, se tím, jak jsou rozšířena sociální média a další eh, elektronické platformy tedy roste tlak na to dávat tyto informace k dispozici i tímto kanálem. To je sice možné, ale ta tištěná verze by nadále měla existovat nejenom proto, že je to legislativní požadavek, ale také proto, že předtím, než nahradíme vytištěný příbalový leták, musíme se ujistit, že ta informace je k dispozici všem pacientům ze všech skupin a ze všech věkových skupin. A tuto analýzu jsme zatím ještě neprovedli. Zpráva tedy říká, že je třeba tyto informace tedy formulovat jak v tištěné formě, tak v elektronické formě a že tedy eh, takto předávané informace by měly být identické. Tady navazujeme na práci, kterou již provedla Evropská agentura pro léčiva a nadále budeme tady konzultovat všechny zainteresované skupiny. A potom ještě velmi důležitá část Pokud jde o informace o složení léku na příbalovém letáku a v instrukcích pro zdravotní personál, tady ze studie vyplynulo, že to legislativa neumožňuje a že je třeba ještě se sbírat příslušné poznatky a informace, protože na jedné straně by možná bylo užitečné pro pacienty tuto informaci mít, na druhé straně však máme obavy z toho, že eh, pacient to se prostě přečte jenom složení léčiva a nenamáhá se přečíst eh, důležité informace v příbalovém letáku. A tady je tedy třeba ještě tuto věc detailněji zvážit a vzít v úvahu případné přínosy a rizika. Zároveň komise chce tuto věc dále zkoumat. Poslanec Lise se ptal na pilotní projekt, který by umožnil otestovat tu koncepci klíčových informací a my o tom debatujeme s kolegy z EMA tedy no, o tom, jak vlastně takovéhle zkoumání zaintegrovat do práce, kterou již provádějí na tomto poli. Je to práce, která běží a my se zabýváme tím, zdali ty klíčové informace mohou být také ve schrnutí hodnotící zprávy, což jsou informace veřejně dostupné tedy zdravotnímu personálu a pacientům a nyní se tedy eh, provádí testování toho zdali do příslušných informací zahrnou také informace o složení léčiv a z toho potom nadále. Eh, od toho se budou odvíjet naše další úvahy. Doufejme, že tady budou podložené poznatky. A konečně na závěr pokud jde o ty další kroky, tady pracujeme na implementaci spolu s EMA a uvědomujeme si, že je třeba zainteresovat ty tedy k tomu vhodné partnery, zástupce farmaceutického průmyslu, národních regulatorů a další relevantní protistrany, které se touto problematikou zabývají. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Je pár kolegů, kteří se hlásí. Nejprve pan Líze, prosím. Děkuji. Děkuji také zástupkyni komise za úvod. Myslím si, že je zřejmé, že musíme jednat máme problém v těch příbalových letácích. Je to tedy problém zejména pro pacienty. Hm, lékaři vystudovali medicínu, takže v podstatě mohou lépe rozumět těm informacím. Ale pro pacienty je opravdu e, problém, že e, často ty příbalové letáky jsou prostě příliš odborné. A tyto příbalové letáky přece slouží informování uživatelů, ale v podstatě v tuto chvíli slouží spíše právním zájmům společností. To vede k tomu problému, že je to opravdu eh, málo pochopitelné pro uživatele. A eh, má zkušenost z praxe, kterou potvrdil minulý týden i odborník, eh, se kterým jsem hovořil, je, že řada pacientů eh, ty příbalové letéky vůbec nečtou, rovnou to vyhodí. Eh, potom jsou naopak eh, pacienti, a to nevím, jestli to je lepší, ale ti si to přečtou od prvního do posledního slova a jsou tak znejstěni všemi těmi odbornými výrazy a možnými vedlejšími účinky, že nevyhodí nejenom příbalový leták, ale samotný lék já jsem to opravdu e, často zažil toto a proto musíme jednat. Mm, potřebujeme nějakou jasnou metodiku. Tak, abychom tam dostali informace, které jsou relevantní pro pacienta e, způsobem nebo ve formě, která je srozumitelná. Například antibiotika. Nikdo nemůže používat antibiotika bez lékařského předpisu. Není možné, aby někdo eh, seděl u kávy a řekl eh, nějakému kolegovi třeba, podívej, tohle mi pomohlo, dej si taky. Není přece možné takovéto léky mít bez eh, návštěvy lékaře. Hmm, samozřejmě říkají to jak lékaři, říkají to také lékárníci, ale když potom eh, vlastně přijde na to, aby eh, si to lidé opravdu zapsali za uši, když to takhle řeknu, tak eh, se jim to musí často opakovat. Musí to prostě být i v tom příbalovém letáku. Mm, Parlament toto žádá už dlouho a já teď trošku možná budu vystupovat kriticky vůči komisi, protože komisařka Dali nebo pardon, komisař dali v roce 2012, zaslal dopis, že tedy do roku 2013 dostaneme zprávu ze strany komise, která předloží analýzu a jasná doporučení. Tak teď jsme v roce 2017 a milá paní zástupkyně komise, eh, očekávám omluvu a také vysvětlení. Ne, že mi teď řekněte, my máme příliš mnoho na, věcí na práci, protože když eh, komisař v roce 2012 slíbí, že něco bude uděláno do roku 2013 a potom v roce 2017 nám řeknete, ano, máme tady trošku problém, tak eh, tím se opravdu musíme trošku zabývat, musíme přitlačit na plyn a buď řekneme, ten problém prostě není závažný, nebudeme se tím zabývat, nebo se tím budou zabývat pouze členské státy, nebo prostě se tím bude zabývat pouze dané průmyslové odvětví. Ale pokud se shodneme na tom, že je to společný problém, který chceme řešit na evropské úrovni, tak musíme postupovat rychleji. A potom, co se týče těch elektronických možností, určitě bychom se nad tím měli zamýšlet. Léčiva přece nejsou vydávána pouze lékaři. Pak máme třeba kytostatika, které, které, které pacienti v podstatě vůbec nemohou sami přijímat. Často někteří pacienti jsou staří, zesláblí a tak dále. Takže tam je otázka, nakolik můžou potom postovat elektronicky. A potom ještě ten eh, mě zajímá eh, ta část o těch zásadních informacích, to jsou vlastně nějaké drug facts a eh, tím se opravdu musíme důsledně zabývat. Ty zásadní informace jsou tam, jak si lidé vůbec nevnímají, protože zapadnou v těch odborných termínech. K tomu se musíme postavit třeba USA, to dělají. A musíme prostě vycházet z toho, že pacienti ten přívalový leták nečtou kompletně. Pokud by si to, jak už jsem říkal, přečetli od začátku do konce, tak eh, možná by vznikly jiné zase problémy. Takže je potřeba to nějak jasně vymezit, eh, co tam tedy eh, má stát a v tuto chvíli prostě je to tak, že s tím eh, vůbec nikdo spokojený není. Lidé to prostě nemůžou vstřebat, je to příliš odborné. Děkuji. Paní Grostet, prosím. Děkuji, beaucoup, Euh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jako Peter, Petr Lize začnu tím, že nejprve poděkuji komisi, tím lépe, že máme tu, tuto zprávu a čekali jsme na ní dlouho. Tato zpráva přichází opravdu, až bych řekla, pozdě. Nicméně obecně je můj závěr přesto pozitivní a konstatuji určitá zlepšení ze strany komise zejména pokud eh, jde o čitelnost. Já vidím, že komise se rozhodla pokračovat dál v té práci na základě lepších postupů, takže toto všechno jde správným směrem, ale myslím, že bychom měli usilovat zejména eh, o eh, veřejnění těch informací těch eh, z toho oznámení, protože pokud jde o charakteristiky eh, produktu, to se týká profesionálů ve zdravotnictví, přičemž eh, pacienti potřebují informace, které musí být co nejjasnější. A to je právě to, co řekl Petr Líze. Je, tady, je tu hodně problémů. Já jsem sama skeptická pokud jde o nutnost zavádění určité nové sekce klíčových informací za účelem rychlé identifikace těch klíčových poselství. Já se trošku obávám, aby když jsme tam nedali jenom dodatečné informace, které ve skutečnosti budou věci komplikovat, takže tady nejde o potom o to zjednodušení, které bychom si přáli. Dále je tu otázka digitalizace, je nezbyt, nezbytné paralelně eh, vytvo, vy, přistoupit k tomu elektronickému formátu. Komise z toho učinila velice důležitý prvek v té zprávě, ale eh, například integrace, ehm, možnost poslat eh, pacienty na, ten, na tu webovou stránku a určité dodatečné služby, eh, to je samozřejmě dobré. Ehm, a kromě toho jsou tu někteří starší pacienti, kteří eh, vždy eh, mají přístup k těm papírovým dokumentům. Ehm, a to je zatím z mé strany vše. Děkuji. Ano, děkuji. Rovněž vám děkuji. A nyní má slovo pan Dorfman. Děkuji. Já navážu na předřetnici, ale zajímá mě tedy jazyk. K tomu se zastupně komise vyjádřila pouze okrajově. Já e, jsem zástupcem německé jazykové menšiny v Itálii a my třeba e, trváme na tom, abychom měli k dispozici i německou verzi těch příbojových letáků, protože Eh, řada z, tedy z, z lidí, kteří eh, žijí v této konkrétní oblasti Itálie, prostě italsky dost dobře neumí. Eh, kromě toho máme řadu třeba turistů, kteří mm, cestují do nejrůznějších zemí, jako je Itálie, Španělsko a podobně každoročně a vůbec nerozumí místnímu jazyku jak už komise říkala, teď se vlastně snaží eh, lidé třeba hledat eh, na internetu ten příbalový leták ve svém jazyce, ale eh, ono kolikrát v těch baleních vůbec nenaleznete žádný návod k tomu, jak tento příbalový leták nalézt ve vlastní jazyce. Takže určitě bychom se nad tímto měli zamýšlet, měli bychom mít tedy nějaký jednotný přístup, tak aby to prostě bylo poměrně jednoduše dostupné. Není tedy možné, aby potom pacienti to vyhledávali někde prostřednictvím Google. Eh, mělo by to tam být prostě nějak už stanoveno v samotném letáku, eh, ta příslušná adresa. A potom, eh, co se týče, jak, jak říkal tedy Petr Líze, tak ehm, se zdá, že vlastně eh, nikoho nezajímá, aby eh, pacienti opravdu rozuměli tomu, o co tam jde. Spíše tedy jde vlastně o to právní pojištění farmaceutických firm. Takže, jak říkám, eh, tento problém je pro velké jazykové menšiny, je to problém taky turistů, kteří třeba onemocní v cizí zemi a tak dále. Takže eh, pokud opravdu eh, trváme na tom, že lidé pochopí ty zásadní informace, eh, mělo by to tedy být nějakým způsobem dostupné také ve, ve všech jazycích. Děkuji. Děkuji, paní Dornano. Paní Dornano. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Ano, ta doporučení eh, mohou eh, učinit, eh, mohou zjednodušit, zpřehlednit situaci tak, aby byly ty příbalové letáky přehlednější, srozumitelnější. Ale je to ještě další etapa. Již bychom měli zlepšit regulační prostředí v oblasti léčiv, když si bude komise přát měnit stávající pokyny o té čitelnosti a o informacích. Jedna ze, jeden ze základních problémů je nedostatek eh, eh, jasnosti, pokud jde o, o eh, nežádoucí efekty a určitá hierarchizace, pokud jde o jejich frekvenci a význam. A jsou to návrhy zlepšení těchto informací ehm, ve vztahu k nežádoucím účinkům léčiv protože nezapomínejme, že jsou, existují eh, léčiva, která jsou dávány bez předpisu a um, já myslím, že to je rovněž něco, k čemu bychom měli eh, přihlédnout. Zejména pokud jde o dopady eh, těch tak, antihistaminů. Paní Salomon, můžete reagovat na to, co zde bylo řečeno? Děkuji, velice děkuji. Chápeme význam této zprávy a chtěli bychom se dívat v pozitivním světle na vyřešení otázek, které byly identifikovány v této zprávě. Pokud jde o to, co říkal pan Líze, tak my souhlasíme s tou jeho analýzou, ohledně eh, toho boxu. A to, co jsme pochopili z toho, je, že by to mohlo být užitečné pro pacienty. Ale, jak řekl pan Líze taky, musíme se na to dívat kriticky. Protože to podkopává někde některé další informace, které tam jsou. Takže zatím je ta analýza, kterou navrhujeme, taková, že to je v rámci lékařské lékové agentury a je to důležité pro profesionály, je, eh, důležité, je to důležité také z hlediska pacientů, protože i v opačném případě to musíme nastavit správně aby tam ty informace byly, aby to bylo uspůsobeno těm lé lékům, starším pacientům, a aby to pacientům opravdu pomáhalo. Takže potřebujeme více prvků a doufáme, že se nám to eh, podaří, že k tomu budeme mít lepší předpoklady. Pan Líze také zmínil antibiotika. To je také přesně ten případ, kdy antibiotika jsou eh, případem toho, kdy další léčiva musí být do toho zahrnuta. Eh, pro, a, takže musíme to eh, nastavit správně pro různé pacienty, pro různé potřeby. Musíme samozřejmě ještě studovat více zda by tyto informace mohly být opravdu užitečné pro pacienty. A pokud jde o ucelenost těchto informací, jak užitečné to může být, tak tato zpráva upozorňuje na tom, že je to jeden z problémů toho leafletu, kdy ten jazyk není vždycky úplně sroz, sroz, srozumitelný pro pacienty. A takže my analyzujeme tu, eh, tu situaci s našimi kolegy a jak jsem říkala již dříve, tak jedna z věcí, na kterou zpráva upozorňuje, je účast pacientů při testování produ- na produktu, na testování. To znamená, že aby to pacienti skutečně mohli otestovat a aby firmy měly dokonce povinnost k takovému testování, takovému testování těchto nových eh, pravidel. Eh, zejména v pozdějším stádiu vytváření toho příbalového balíku. Takže aby ty aby pacienti otestovali, mohli otestovat tento příbalový léták v pozdějším stádiu, tak aby ty informace, které jsou tam dány, byly skutečně přínosné, užitečné a srozumitelné. Jak jsem řekla již v té prezentaci, pokud jde o překlad těchto informací, tak se zabýváme možnými řešeními, pokud jde o pokyny, tak aby jazyk a určité některé jemné rozdíly byly Eh, skutečně správným způsobem přeloženy do všech evropských jazyků. My se tím snažíme eh, zabývat, ale eh, jde tu o to, jaké informace do toho musí být zahrnuty. Dále um, otázky, které nadnesla paní Krostet. Um, ehm, to je otázka určité další vrstvy těch informací. To je opět něco, co musíme analyzovat. A pokud jde o digitalizaci, tak um, elektronický příbalový leták by byl rovněž dostupný eh, takovým způsobem, který je snadno přístupný, tedy specificky toto je velice důležité pro starší pacienti, kteří nemají přístup ke elektronickým médiím. No a pokud jde o otázku mm, poslanky Dorfmanové, tak eh, na toho jazyka, tak tady jsou určité požadavky eh, ohledně toho, aby tyto informace byly dostupné v oficiálních jazycích těchto zemí. To je, tady jde zejména o otázky menšin, to by měla zejména, to by měl chápat, a by to chápali lidé v zemi, kde je ta, ten lék dostupný, ale mělo by to být zároveň dostupné ve všech zemích, pro turisty by samozřejmě ne, ne, ne, nebylo mi každý, možné mít to ve všech e, jazycích v rámci jednoho letáku. A poslední otázka. Jasná informace o jazycích, jak jsem říkala, to velice důležité, zabýváme se eh, překlady do všech jazyků. Pokud jde o dostupnost těch informací ve všech jazycích, tak chci vyjasnit ještě jednu věc. To schrnutí charakteristik výrobku eh, je k dispozici pro centrálně eh, schvalované výrobky na eh, webových stránkách agentury pro léčiva. ale musíme si uvědomit, že většina povolení je na národní úrovni takže toto existuje také v webových stránkách eh, národních eh, ústředních orgánů. Pokud jde o některé vedlejší účinky a to, jak jsou ty informace poskytnuty, jak jsme říkali dříve, je to testováno pacienty, a skupinami pacientů. No a my se budeme snažit skoordinovat se s agenturou, aby byly tyto informace eh, testovány v průběhu celého postupu, až to potom dozraje, aby i ten eh, finální produkt byl snadno srozumitelný. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pane Líza měl ještě jednu dodatečnou otázku. Já jsem eh, to chtěl říct víc, ale budu se držet několika bodů. Je mi líto, že se zástupce komise nedržel, nedržela vymezeného časového rámce a proto já se teď musím omezit na otázku. Myslíte si, Evropská komise, že bychom se měli omluvit za to, že se předložení zprávy odložilo o čtyři roky a nešlo by kvůli tomu nyní práce trochu urychlit? Ano, a teď bych tedy chtěla slyšet jasnou stručnou odpověď od komise. Ano, omlouvám se. My jsme měli problém s touto studií. Komise samozřejmě není spokojená s tím, když se zprávy spožďují. Můžeme se omluvit za spoždění této zprávy. Považujeme to za velmi důležitou zprávu a bereme ji velmi vážně. Pokud je o časové lhůty. My jsme již kontaktovali kolegy z EMA a hledáme pragmatické řešení. Komise ve svém pracovním plánu nepředpokládá, že bychom se vrátili zpátky k té problematice přeskumu legislativy. My se tedy snažíme zohlednit co, víc, co nejvíc doporučení, a to tedy zásadním způsobem doporučení k tomu, jak by tedy měla fungovat EMA eh, e a jak tedy provádět přeskum stávající legislativy. Pokud jde o časové lhuty, snažíme se ze všech sil, ale musím vás požádat o pochopení, protože všechna tahle práce je třeba ve chvíli, kdy komise a EMA se potýkají s důsledky Brexitu, což bude mít dopad na průběh práce na priority, ale mohu vás ujistit, že toto pro komisi zůstává prioritou a že spolupracujeme s EMA na uplatnění doporučení výboru ITRE. Ano, to bylo opravdu stručné, děkuji. A nyní bod 9, výměna názorů s komisí problematice eh, ekologizace společné zemědělské politiky a dám slovo panu Pierre, panu Pierre Pasku. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour à tous. Děkuji vám, pane předsedo, všichni zdravím. Takže o co jde v mém příspěvku? Já vám chci seznámit se stavem eh, situace, eh, pokud jde o zavedení greeningu v, v v rámci eh, této politiky od roku 2015. Já využiju eh, PowerPointové eh, prezentace, kdy tady připomenu nejprve politický rámec zavádění ehm, greeningu, výsledky analýzy ehm, zavádění tohoto procesu a dále změny delegovaného aktu v vztahu ke greeningu, abychom lépe ehm, reagovali na poučení vyplývající z těchto analýz. A pak závěr. V prvním bodě je důležité si připomenout, že greening, toto takzvané ozeleňování, je součástí politiky eh, vytvoření eh, politiky udržitelnosti v Evropské unii, kdy jsou tu tři hlavní cíle. Podpořit eh, producentům podproducenty eh, řešit nové výzvy, ať už to environmentální, nebo územní, nebo ekonomické, dále zajistit dlouhodobou udržitelnost a potenciál eh, zemědělské produkce v Evropské unii a přitom chránit přírodní zdroje, na kterých zemědělství závisí a zlepšit eh, také environmentální dopady. Tím, že se reorientují eh, ty základní eh, nástroje zemědělské politiky, aby se zvýšila společná produkce eh, společných statků, zejména environmentálních, a zavedení tzv. zelených pladeb, to znamená, to tady vidíte na tom slajdu, kdy máme tady inovativní prvek, protože to ta zelená platba, ta je podmíněna určitými podmínkami ehm, a eh, tato zelená, eh, zelená platba eh, v podstatě dbá na to, aby se dodržovaly některé prospěšné zemědělské postupy, které mají pak pozitivní dopady na zemědělské plochy a tím pádem toto také je dobrou doplňkovou akcí, která zahrnuje asi 27 zemědělských ploch. Jsou tu eh, tři takové základní kategorie, eh, kdy mm, se snažíme, samozřejmě je tu ta přímá eh, platba, ale jsou to povinné opatření ehm, pro, zachování travin a dále diverzifikace a pak takzvaná Ecologic Focus Area, kde jde o biodiverzitu. A to, to má zase za cíl Eh, zlepšit eh, biologickou rozmanitost. Ehm, proběhly dva přeskumy od roku 2015, to znamená od vzniku této politiky, které měly zhodnotit první eh, výsledky. Nejprve takzvaná Greening Review po prvním roce ehm, činnosti, kdy se bral v potaz závazek komise v roce 2014, kdy byl přiján delegovaný akt o greeningu, kdy komise se zavázala, že eh, přistoupí k takovému, eh, k takové analýze, k takovému přeskumu potenciálních dopadů na produkci a eh, dopadů na celková pravidla, včetně správního zátěže. Další přeskoumání je takzvaná zpráva z roku z březnu 2017, eh, která vychází z regulační povinnosti, kdy na konci března 2017 byla předložena eh, vyhodnocení, eh, které se snaží případně navýšit z to procento ploch z pěti na 7 A tady máme některé předběžné dopady ehm, těchto, eh, ekolo, eh, těchto EFA eh, e na zemědělství jako takové. Podívejme se teď na tato čísla, i když je zatím příliš brzy na to, abychom hodnotili skutečný dopad na životní prostředí, protože tato metoda byla zavedena teprve v roce 2015, což je příliš brzo, takže dopad na vodu, kvalitu půdy a tak dále, to se ještě nedá eh, spolehlivě měřit. Ale už teď můžeme konstatovat některé, eh, některé skutečnosti, kdy vidíme, že 75% zemědělských ploch Evropské unie podléhá alespoň jedné, jednomu závazku greeningu z těch 20 Eh, procent tam jsou ti, to jsou ti maloproducenti, kteří jsou vyloučeni a pak eh, samozřejmě by organické eh, zemědělství, biozemědělství. A, takže těch 75%, to je dobrý indikátor potenciálu greeningu tohoto nástroje pro zlepšení účinnosti zemědělské politiky pro dosahování environmentálních cílů. Další věc, kterou je nutno změnit, že, že těch 70% eh, je podrobeno pravidlům EFA a 9% eh, orných ploch bylo prohlášeno za zóny ekologického eh, zájmu, takže tady vidíte, že ty, také ty stále tra, zatravněné plochy a pastviny, z nichž mnohé byly vyhlášeny jako z environmentálního hlediska citlivé, eh, tady vidíte 30%, takže eh, tam byla zakázána některá, eh, ně, některé druhy činnosti a bude to na ně mít velký dopad, zejména v oblastech Natura 2000. Tady vidíme plošné pokrytí greeningu, já jsem hovořil o 75%, a tady vidíme, že se to dost liší v různých členských státech vidíme, že tu 27 členských států pouze jeden, který nedodal informace a e, zem k významu tohoto zemědělství v jednotlivých zemích se to dost leší. Když se podíváme na ty plochy 9%, e, tedy ploch ekologického zájmu, tady vidíme, že mohou se rozdělit na 18 různých typů, ať už jsou to terasy, agrolesnické oblasti, zalesněné plochy a další. Ale v roce 2015 až 16 90% oblasti jako eh, tohoto zájmu eh, se dá rozdělit na několik eh, typů. Jsou to země, které fixují dusík a pak ty takzvané, jsou to takzvané ty catch crops, to je asi 15%, jsou to, to takové základní typy, které tomu výrazně dominují, ať už v roce 2015-16. Pak je tu zpráva z března 2017, já jsem vám představil ty základní výsledky a ta zpráva z roku 2017 se snaží analyzovat potenciální dopad různých eh, druhů eh, ploch a dopadů na ně. Takže Tady vidíme eh, například práce z eh, společného výzkumného centra komise, která ukazují, že eh, ty plochy environmentálního zájmu mají do, jsou důležité pro biodiverzitu, ale i pro ekosystémové otázky. Ať už z hlediska opilování a nebo jiných. Záleží to samozřejmě i na pravidlech, jimž podléhají tyto plochy. Analýzy ukazují, že všechny plochy toto zájmu byly pozitivním způsobem ovlivněny, a, ale e, jasně se ukazuje, že je tu e, velký e, dopad, e, ovšem u těch e, takzvaných catch crops je ten e, dopad poněkud omezenější. Dále je tu eh, také eh, důležitý aspekt environmentální výkonnosti tohoto nástroje. Tady můžeme hovořit o například těch, typu eh, pokrytí. Tady je důležité zmínit, že na takové věci, jako jsou u té, u té tedy neosazené půdy, Eh, záleží, jestli se používají pesticidy nebo ne, protože eh, ty mají přímý dopad na tyto eh, plochy, včetně půdy, která leží ladem. A chci zmínit ještě dva prvky. Ve světle informací, které jsme dostali, tak je vidět, že v podstatě ten, to, ta plocha je dvakrát větší, než vyžaduje regulace, takže se není nutné to zvyšovat z těch 5% na 7%, ale trváme na tom, že je potřeba povzbuzovat zemědělce k tomu, aby si eh, vybírali plochy, které jsou lepší pro biodiverzitu. A to, to, se, snaží, to se snažíme dosáhnout právě delegovaným aktem, který cílí zejména na to, abychom přizpůsobili stávající eh, pravidla, eh, aby byla eh, ucelenější, a to zejména pro EFA, což by mělo pak přispět ke zlepšení jejich přitažlivosti pro zemědělce a zlepšit zároveň environmentální účinnost těchto politik greeningu. Teď se podíváme na návrhy v oblasti přizpůsobování a modifikace, tady je 14 opatření, zjednodušení a zlepšení, s nimiž se počítá u delegovaných aktů, snaží se zjednodušit pravidla, omezit risk, riziko chyby a nejistoty, snaží se přinést více flexibility a zlepšit eh, pravidla řízení těchto ploch zlepšit ekonomickou eh, účinnost tohoto nástroje. Na dalších slidech vidíte těch 14 návrhů a jejich podrobnosti, které jsou v tom delegovaném aktu. Já nebudu procházet všech 14 samozřejmě, ale eh, řeknu jenom, o čem se hovořilo nejvíc, protože to bylo nejambicioznější, eh, takže jednak zakázat použití um, pesticidů v těchto eh, zónách, eh, které jsou potenciálně produktivní, ať už jsou plochy, plochy eh, ladem, nebo tam, kde jsou ty rostliny ehm, zachycující, hm, zachycující dusík a nebo pokryvné plodiny, či meziplodiny. Dále, jaké jsou další etapy a harmonogram, takže bylo to přijato v, um, eh, v polovině února 2017, v platnost se, eh, s tím se počítá um, eh, um, po přeskoumání um, a po skončení období přeskumu. To se počítá až do 15. června a e, zítra sejde výbor pro zemědělství a uplatnění potom bude nejpozději v roce 2018, kdy některé členské státy e, přejí pro opatření, která je obzvlášť zajímají, budou moci realizovat už dříve v roce 2017. Takže závěrem chci říct ještě jednou e, pár slov. Zaprvé na základě těchto informací a uskutečňování v prvních let je nám nyní jasné, že ozeňování má výrazný potenciál z hlediska územního pokrytí. Další prvek, předběžné výsledky z hlediska environmentálních výstupů jsou rovněž slibné, ale i tak si myslím, že je naprosto nezbytné zlepšit výkonnost a environmentální účinnost politiky greeningu, aby, aby byla politika tohoto druhu důvěryhodnější. Je to důležité zejména v perspektivě budoucích diskuzí o zemědělské politice. A poslední záležitost, je to klíčová debata podle nás eh, v dalších krocích tímto směrem lepší environmentální výkonnosti o zeleněvání. Děkuji. Děkuji komisi. Čas tlačí, takže omezíme čas na jednu a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Vůbec nevím, kde začít, ale mám pár otázek. Pokud si přečtete zprávy Evropského účetního dvora, tak jsou obrovsky kritické vůči celé společné zemědělské politice. Cituji, eh, jde tam pouze o vstupy, to znamená výdaje, respektive je orientovaná hlavně na výdaje a na soulad více než na výkon. Eh, dokonce se neočekávají výsledky eh, a nejsou tam stanoveny konkrétní ukazatele. Takže tady máme zásadní problém společnou země, se společnou zemědělskou politikou. Většinou, tedy, když máme veřejnou politiku, tak máme tedy nějaké zdroje, rozhodneme se, jaké jsou naše cíle a potom si stanovíme politiku. Tady to máme naopak. Máme tedy prostředky, které chceme utratit a pak přemýšlíme nad tím, jaké politiky potřebujeme pro to, abychom to vydali. E, přesně tohle to vlastně tady říká účetní dvůr. Opakovaně. Zároveň tedy vidíme, že eh, ze zprávy stavu o, eh, o přírodě máme zásadní problém, co se týče biodiverzity. A já jsem si tedy eh, důkladně prohlídl vaše slajdy, to je opravdu kvantitativní analýza. Tam jmenujete, kolik je procent čeho a toho jiného, ale mně jde o výstupy, co to znamená pro biodiverzitu. Možná prostě některé politické nástroje, které používáme, nejsou správné a měli bychom je změnit. Takže moje otázka je, jaká, jakou analýzu komise předloží proto, abychom dosáhli přístupu, který se bude orientovat na výsledky, na výstupy. Potřebujeme mít pozitivní výsledky jak pro zemědělství, tak pro biodiverzitu a životní prostředí. Takže takový výsledek mě uspokojí. Děkuji. Já hned navážu. Myslím si, že ve všech zemích jsou um, si lidé jsou úplně alarmováni tím, uh, kolik uh, finančních prostředků vydáváme úplně zdarma, bez jakýchkoliv požadavků. A Vypadá to i z toho vašeho, eh, z té vaší prezentace, že se zaměřujeme více na kvantitu než na kvalitu. A ono to nepřispívá dramatické situace eh, zhoršení eh, biodiverzity v Evropě. Já pocházím ze země, kde je spousta zeleně, ale zároveň je ta příroda dost chudá. Mm, tedy nerozmanitá a potřebovali bychom to tedy eh, zlepšit. A pokud neodpovíte hned, odpovězte prosím později. Eh, co se týče zprávy o životě ptáků, eh, který předložil Institut pro evropskou environmentální politiku, tak abychom měli k dispozici opravdu konkrétní odpovědi. Tady jde taky o jakési ambice, zaměřit se spíše na kvalitu, než, omlouvám se, že to takhle řeknu, pouze na kvantitu. Hmm, děkuji mnohokrát, nyní paní Miller. Děkuji. Zase jsme znovu slyšeli, že zemědělství místo 5% ekologických prioritních ploch eh, má 9% smluv, smluvně a to je vlastně dvakrát tolik, než bychom tedy očekávali. A eh, zemědělci jsou také ochotni zaměřit se na ekologické dopady a chtějí dosáhnout zlepšení. Je velmi důležité, aby tyhle ty eh, ekologické plochy byly úplně normálními plechami, ne, eh, plochami, ne tedy eh, pouze bioplochami. A teď samozřejmě otázka, čím vším se to smí tedy osít. Já právě pocházím ze zemědělského výboru, protože Eh, tady se napoje na to otázka taky eh, včel a eh, jejich potřeb. Takže riskujeme, že tím, že zakážeme pesticidy, tyhle ty plochy se zase zmenší a Vlastně ten cíl přitom je jasný, tedy našeho zemědělství, abychom poskytovali zdravé potraviny. Mm. Já se ale kladu otázku, proč nyní vlastně zavádíme zostření, které by bylo eh, potřebné teprve ve, chvíli, ve chvíli, mm, kdy je to teprve rok ehm, implementováno. Tady vlastně zatím vůbec nemůžeme říct, jaké to byly jasné dopady. Děkuji, paní Delhae. Děkuji. Už hodně bylo řečeno před řečníky. Ale já se chci vrátit k jedné věci, která se mi jeví být eh, zcela zásadní, jakožto eh, eh, tedy zemědělkyni. Já si myslím, že nesmíme propadnout takovým falešným dobrým myšlenkám, protože zakázat fysosanitární výrobky v těchto oblastech ekologického zájmu, to je nesmysl. Musíme živit včely. A ale e, v některých e, oblastech se používají e, techniky, které jsou spíše příznivé a když je zakážeme, no tak ty zemědělci budou svým způsobem plně schizofrení. Přestaňme s tou byrokracií a ať dáme určité základní směry, ale nedávat nějaké kvantitativní cíle, ale pouze kvalitativní cíle na životní prostředí zjednodušování opatření, které eh, byly dány v, do praxe před ani ne třetí lety, to pak může zvést pouze ke zvýšení komplexnosti. Učiňme přítrž byrokracii eh, a ne eh, ničme životy lidí, kteří se pak probouzí každý den ve špatné náladě. Děkuji a nyní paní Šarpek. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím se dvěma předchozími řečníky. Hovoříme o zemi, kterou vlastní zemědělci. A v praxi se toho děje daleko víc, než to, co se objevuje ve vašich výpočtech. Mohu hovořit o našem, našem vlastním podnikání. Na naší farmě máme celé pole květin a to není započítáno, ale my se na to snažíme dívat pozitivně. Příroda, včelaři a zemědělci jsou často stavěni do protikladu, ale my v rámci společné zemědělské politiky musíme odměnit zemědělce, kteří se chovají správně. Nestačí jen, aby nám odborníci z hlavního města na kraji pole říkali, co máme dělat a pak nám to spočítali do posledního haláře. Je třeba tedy nestavět tyto různé zájmy do protikladu, a zaměřit se na to, čím vlastně zemědělské podniky mohou prospět. Myslím, že už jdeme správným směrem, ale nesmíme to přehánět. Pan Dorfmand. Děkuji. Zástupce komise nám řekl o tom, co si různé skupiny obyvatel myslí o screeningu. Bohužel zapomněl na takovou významnou skupinu, kterou jsou, kterou jsou zemědělci. Protože pokud se zeptáte zemědělců, co si myslí o zazeleňování, uslyšíte toho spoustu zajímavého. Například mm, tady připomínky k tomu, že je přesně spočítáno, kolik stromů je možné osadit na určité výměře a tak dále. A teď by to tedy všechno mělo být zjednodušeno formou delegovaných aktů, to já mohu podpořit, ale pokud teď už jen po dvou letech, kdy to vstoupilo původně v platnost, změníme zásadně základní pravidla, a například tady nahradíme ty bílkovinné rostliny, které se osvědčily něčím jiným, budeme tedy následně nuceni k dovozu. Můžeme, může to vést k tomu, že vlastně jak se zanikne celé odvětví pěstování určité plodiny v Evropské unii. A možná, že ale chceme tedy spíše pomáhat kolegům v Brazílii tím, že dovážíme jejich produkty. A v tom případě tedy se dá říci, že ty delegované akty jsou na správném místě. Nikdo další eh, se nehlásí, takže dávám slovo komisi, aby mohla zareagovat. Děkuji za všechny připomínky, všechny komentáře, pokud eh, jde o implementaci eh, greeningu a implementaci eh, komise těchto modifikací delegovaného aktu. A já si k tomu dovolím připojit pouze několik odpovědí. Takže po, jednak pokud jde o to, že tady nejde jenom o nějakou sumu prostředků, které Eh, vynakládáme, ale o plnění určitých zásadních eh, eh, politických cílů z hlediska zajištění zásobování potravinami, z udržitelnosti a tak dále, vyvážení mezi jednotlivými územími. Takže takto vznikla, ehm, vznikly ty jednotlivé nástroje, které máme k dispozici, včetně různých podpor zemědělců, zemědělců Ehm, tak, aby to mělo i pozitivní dopad na životní prostředí a na produkci zemědělských výrobků, na kterých závisí těch 500 milionů evropských občanů. Je jasné, že to vznikalo na základě různých opatření a kroků ehm, za účelem eh, zlepšení kontroly eh, těchto politických nástrojů a je jasné, že už několik let jsme se snažili do toho včlenit i určité výkonnostní prvky, a to přes druhý pilíř a přes podmíněnost. Je to určitý směr, v, které, v kterém chceme pokračovat i v příštích letech. A hodně se hovořilo o tom, že jsou tu spíš kvalita, kvantitativní než kvalitativní prvky. No ale to, um, ne, my se snažíme přesně o to, co říkáte, ale eh, uvědomme si, že eh, tato tento aspekt eh, politiky byl, začal být implementován teprve před několika lety a ten dopad na vodu, biodiverzitu a další věc, věci eh, je zatím ještě těžko vyhodnotitelný objektivním způsobem. No to je příliš brzy. My hodně eh, pracujeme s univerzitami, výzkumnými středisky, výzkumným centrem Evropské unie a ten environmentální účinek se dá zhodnotit často Eh, až za pět, eh, deset let, ne později třeba u vody. Takže tady musíme být eh, skromní, musíme se zabývat tím, co máme. Mm, to znamená, to jsou ty plochy, které jsou dotčeny touto politikou. Ale je jasné, a to je možná taková první a pr- základní lekce, je jasné to, že všechny ty vědecké výzkumy ukazují, že ať už je to, hm, ať už jde o ekosystémové produkt, produkty a další, nebo další věci, některé typy ploch jsou lepší než jiné. Na to, o to se právě snažíme prostřednictvím delegovaných aktů. Snažíme se povzbuzovat zemědělce k tomu, aby eh, spíš eh, eh, se chovali k těmto plochám způsobem, který je příznivý pro životní prostředí. Takže když hovoříme o zemědělcích, často hovoříme o zemědělcích a všech subjektech, jsou tu velké obavy, které se objevily ještě před eh, implementací ozeleňování. A to v dvou oblasti. Jednak pokud jde o komplexnost tohoto systému, a jistě tento systém byl zaváděn s komplexním a byrokratickým způsobem a proto právě tímto delegovaným aktem se snažíme zlepšit. Je tu těch 14 návrhů zjednodušení a zlepšení, z nich 14, 13 jsou návrhy zjednodušení v zájmu zemědělců při zavádění této politiky. Ale je tu také další zdroj obav a to jsou obavy z hlediska environmentální výkonnosti. Že se, samozřejmě, že se musí zajistit zemědělská produkce, která je životaschopná a dlouhodobě udržitelná a je proto stěžejní pro zemědělce, aby byli povzbuzováni k tomu, aby uplatňovali postupy, které jsou dobré pro zemědělství i pro klima. Proto musíme zlepšit eh, výkonnost eh, ozeleňování obecně a domnívám se, že pokud chceme opravdu zaměřit naše úsilí eh, na eh, tyto plochy na EFS, jejich cílem musí být, a má být tedy skutečně rozšiřování biodiverzity, tak by bylo opravdu lepší eh, nepoužívat pesticidy a další fitosanitární produkty na těchto plochách spíš než je povolit ať už jde o včely nebo jiné druhy, které jsou přítomny na těchto plochách, tak myslím, že eh, to pro ně bude lepší. Takže tady je dvojí problematika, problematika zjednodušení a komplexnosti a problematika zlepšení ekonomické výkonnosti tohoto nástroje. A o to se právě snažíme tímto delegovaným aktem, který to všechno vyjasňuje, strukturu obecně dává do, tak, aby se to dalo do jednoho pilíře a do druhého a aby to byl jednotný přístup a budoucí politiky zemědělství po roce 2020. Děkuji. Thank you for answer. Now we go straight... Děkuji a nyní bod 10. A já dávám slovo paní Nikola Polu která nás bude informovat o změnách ve vedení tohoto direktorátu pro zdravotnictví. Dobré odpoledne. A děkuji, pane předsedo, vážení eh, poslanci, za to, že jste pozvali komisi a dali nám příležitost odprezentovat eh, novou zprávu komise o označování alkoholických Eh, nápojů. Je to tedy téma, které jsme probírali už dlouho, již během eh, tedy jednání, která předcházela z přijetí příslušného nařízení. Evropská komise 13. března 2017 schválila tuto zprávu, která vyžaduje povinné označování přísad a také kalorického obsahu na, u alkoholických nápojů. Z prvních pozorování vyplývá, že tři čtvrtiny spotřebitelů mají zájem obdržet informace o výživové hodnotě a obsahu alkoholických nápodů. A to podobným způsobem, jak je to již obvyklé u jiných typů potravin a nápojů. Tato informace u alkoholu není používána přímo na produktu, ale jakožto eh, doplňková informace, přesto ji spotřebitelé používají také. Je evidentní, že eh, spotřebitelé si nejsou vědomi, které všechny přísady jsou používány při výrobě různých typů alkoholu. Eh, velký počet spotřebitelů by chtěl také informace o energetické hodnotě alkoholických nápojů a to právě ve snaze snížit svoji spotřebu alkoholu na základě této informace. V tomto kontextu vám chci připomenout, že jedním z klíčových cílů nařízení, tohoto nařízení je zajistit, aby spotřebitelé eh, činili kvalifikovaná rozhodování, rozhodnutí. Seznam přísad a informace o energetické hodnotě jsou proto zásadní. Eh, za druhé, zpráva poukazuje na to, že v posledních letech eh, výrobci sami dobrovolně začínají poskytovat tyto informace. My jsme také byli svědky toho, jak se změnil názor eh, výrobců na tuto záležitost. Porovnáme-li stav z roku 2007 s tím, co máme nyní, vidíme, že v minulosti se výrobci bránili uvádění informací o energetickém obsahu a složení. Nicméně v tuto chvíli většina tohoto odvětví souhlasí s myšlenkou, že spotřebitelé mají právo na tyto informace. A to je také vidět na skutečnosti, že celá řada alkoholických nápojů, které jsou na trhu k dispozici, již tyto informace nese. A z toho vyplývá, eh, že tedy dané odvětví si je vědomo toho, co od něj spotřebitelé čekají a je připraveno to řešit. A toto odvětví je připraveno zareagovat na potřeby spotřebitelů. Komise tedy vzala v úvahu tento nový vývoj a dospěla k rozhodnutí v tom smyslu, že tato iniciativa, že by to tedy nadále měla být jen dobrovolná iniciativa a příslušného odvětví, tedy ten takzvaný samoregulující přístup na základě očekávání spotřebitelů. Proto zpráva vyzývá odvětví výrobců alkoholických nápojů, aby do roka, čili do jara 2018, přišlo e, se samoregulujícím, harmonizovaným návrhem toho, jakým způsobem prezentovat informace o energetické hodnotě a složení alkoholických nápojů. A to jednotným způsobem. Spotřebitelé mají nárok vědět přesně, co pijí a tam, kde jde o alkoholové nápoje, Zpráva uvádí, že neexistuje žádný objektivní důvod, proč by tyto informace právě u tohoto typu produktu měly chybět. Také mm, tedy z těch konzultací vyplynulo, že všechny alkoholické nápoje je tedy třeba hodnotit stejně a není důvod nějakým způsobem vyčlenit určitou skupinu alkoholických nápojů, například ty ovocné drinky s obsahem alkoholu. Samorokloucí přístup je tedy zásadní a z pohledu komise Závěry této zprávy představují jakou příležitost pro odvětví, jak nabídnout větší transparentnost zákazníkům a také ukázat, že seberegulace, což je důležitý předpoklad lepší regulace, může fungovat a může uspět. Děkuji. Děkuji. Není paní Grostet. Monsieur le Président. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám. Ja, Herr Ich Děkuji. E, jenom připomínám, že jsem také zpravodajkou k tomuto tématu, co se týče informací o potravinách pro spotřebitele. Mm je dobré tedy samozřejmě eh, něco udělat lépe ehm, pozdě než nikdy, ale přeci jenom tohle to přichází minimálně o dva roky pozdě. Mm, také v tuto chvíli se potýkáme s fragmentací trhu. 12 členských států už mají pravidla pro označování eh, těchto alkoholických eh, nápojů. Například Rumunsko a Irsko eh, plánují dokonce ehm, jakési eh, označení eh, přidané hodnoty a další země se snaží přijít s novými návrhy. Takže komise a rada co bránilo tomu, aby, abychom tedy měli jednotné označení alkoholických nápojů? v podstatě eh, tyto instituce se chtěly zaměřit na takové, na takzvané alkopops. A mm, tam je problém eh, jakési přesné definice. A vlastně tyto instituce by se tady měly zamývat eh, správnou definicí. A v podstatě právě proto, že se instituce zabývaly tedy otázkou alkopopu, tak se nezabývali otázkou eh, alkoholických nápojů. A teď samozřejmě eh, komise musí eh, buď předložit tu definici alkopopu, anebo také toho, jak se do toho dají zapracovat i alkoholické nápoje. Pokud ne, tak proč ne? Do toho, do té, do toho nařízení o informacích pro spotřebitele. Potom, jak vůbec mají ty alkoholické nápoje být označovány? Mm, protože ne nejsou tam všechny eh, látky, eh, které jsou třeba v jiných eh, potravinách, řekněme třeba bílkoviny jsou na nule. Tak, takže bychom tam označovali pouze třeba energetickou hodnotu nebo množství cukru. Mm, co bude také referenční hodnota? Litr nebo jiné množství? A já si myslím, že je opravdu neuvěřitelné, že Evropská komise teď Eh, vlastně nechává celý sektor eh, o samotě. Dobře, určitě tam je nějaká eh, vlastní povinnost z jejich strany, ale mm, při nejmenším to prostřednictvím té zprávy se jim mohla poskytnout nějaká vodítka, nějaké, nějaké nasměrování, mm, z čeho oni mají vycházet. Pokud tedy nevycházíme třeba ze 100 ml, tak Mm, jak to vlastně mm, potom vztáhneme na jiné eh, hodnoty v té směrnici o informaci spotřebitele. A co třeba eh, nejmenší podniky, jak ty se vypořádají s tou vlastní povinností, ty v podstatě vůbec nejsou organizovány na to, aby mm, tohle to nejsou prostě zorganizovány třeba v nějakých eh, spolcích, eh, eh, kde, kde by si navzájem vypomáhali. Tohle to jsou opravdu ty nejmenší podmí, podniky. Jak se to tedy v jejich případě komise představuje? A potom mm, máme třeba nějaké průměrné hodnoty, co se týče přidané hodnoty. Mm, nebo musím, musím třeba také posílat každé pivo, každé víno do laboratoře, to by přeci bylo taky drahé. Pak máme lidi, kteří vůbec nemají e, přístup na internet, jako staří lidé, ti si to tam nenajdou. E, mladí lidé si to tam spíše e, tedy vyhledají, ale starší nikoli. A proto si myslím, že komise v podstatě nepředložila zase tak dobré výsledky práce. Ačkoliv vítám v zásadě tohleto, tu vlastní povinnost podniků a Eh, co se týče ještě vlastnictví, tady jsme vlastně zase hovořili o sektoru eh, eh, tvrdého alkoholu a potom máme zase otázky třeba nějakých tradičních receptur a podobně. A ono tedy to může potom být problematické, já se omlouvám. Opravdu už máme málo času, takže mm, řečnická doba už je nyní pouze minuta. Paní Grostet, prosím. Děkuji vám. Takže protože mám tak málo času, tak to opravdu schrnu. Opravdu jsem rozlícená, protože takové doporučení nebo žádost ze strany Evropské komise, to jde proti celému smyslu zájmu producentů eh, tohoto eh, sektoru, eh, vinařského sektoru, a musíme rozlišovat mezi alkoholickými nástroji a vínem. Před lety se o tom hovořilo. A my jsme si tady představovali nějakou eh, nálepku, etiketu, kde by se zmiňovalo eh, jedna velice důležitá věc, že tedy Eh, že to bylo tak velké, ta etiketa, že to v podstatě překrývá samotný název toho vína. No to je eh, přece strašné, to je, protože to je, jsou dodatečné náklady pro toho producenta. Navíc je to přírodní produkt, který má různé charakteristiky každý rok na základě sklizně, na základě ročníku. A my po něm nemůžeme chtít, aby každý rok měnil eh, tu etiketu. Takže toto je opravdu nepřiměřené a já žádám komisi, aby neuplatňovala takovéto požadavky na vinaře, kteří jsou producenty vína. Madame Borzan, again for one minute. Děkuji. Další řečník. Na minutu. Ano, jenom stručně. Mohu podmíněně podpořit tento návrh komise, protože já jsem zastávala přísnější opatření eh, proti eh, spotřebě alkoholu, zejména ze strany eh, velmi mladých lidí. Třeba mladé dívky by měly vědět, že alkohol obsahuje hodně kalorií. Ehm, co se týče té seberegulace v ehm, pivním sektoru, tady vlastně jsou velcí producenti, kteří měli taková, takové malé štítky, eh, asi varování, ačkoliv ještě právně k tomu nebyli zavázáni. Takže ačkoliv třeba víno a tvrdý alkohol trošku odolávali eh, tomu, aby tam eh, uváděli třeba počet kalorií, některé, některé, některá piva to dělala. Každopádně tyto informace bylo možné nalézt třeba na internetu, ehm, ale to není dostatečné. Já si myslím, že eh, je potřeba, abychom také mohli poskytnout eh, tlak na to, aby eh, naplnili to nařízení. Ehm, musíme postoupit ku předu v této snaze označit alkoholické nápoje a samozřejmě také potřeba, aby spotřebitelé mohli informovaně rozhodnout a aby měli opravdu k dispozici ty informace, které e, jsou e, zřejmé. E, pro mou stranu je ochranná politika velmi důležitá a vnímám rozdíly mezi tedy vínem, pivem a tvrdým alkoholem. To nemůžeme prostě hodit do jednoho pytle, musíme nalézt i nějaké jiné řešení. Nicméně jsem ráda, že komise tlačí na vlastní zodpovědnost eh, producentů, že tedy vyzývá k tomu, abychom hledali i další řešení. Problém těch malých producentů, tady si myslím, že bychom opravdu měli mít jak, jakési vodítko, které by mělo vycházet ze směrnice pro informování spotřebitelů. Děkuji. Děkuji paní Delhaje. Děkuji, pane předsedo. Eh, vyjadřuji politování nad jednou věcí. Znovu zapomínáme na zodpovědnou spotřebu a nežádáme po výrobcích. Tedy žádáme eh, o nich, aby eh, vlastně suplovali roli zdravotníků a lékařů. Pokud jde o označování, tak třeba Coca-Cola No tak, eh, prostě ty informace tam jsou a stejně toho mladí lidé pí obrovské kvanta, obrovská kvanta a eh, vede to k obezitě a tak dále. Takže já si myslím, že to za tolik nezmění, pokud jde o veřejné zdraví k eh, tomu problému, kterému čelíme. Tomu je potřeba něco jiného, zodpovědná spotřeba zejména u vína je to tak odlišné eh, na severu, na jihu Evropské eh, unie a na východě, na západě, že to nejde eh, opět takhle, takto regulovat všechno z Bruselu. Děkuji, paní Aukenau. Jeg synes ikke, det lyder ret betryggende, at det, lyder, at det er som om, at øh, industriens øh, lobbyorganisationer stadigvæk prøver at undgå at få en ordentlig mærkning af alkohol. Øh,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 Grazie, grazie Presidente. La, a mio modo di vedere la relazione della Commissione eh, presenta... Děkuji. Návrh komise má řadu pozitivních prvků. Je nutné spotřebitelům poskytnout adekvátní informace, ale musíme rozlišovat mezi specifiky výrobků, tedy například víno na rozdíl od jiných alkoholických nápojů. Svým, řekněme, charakterem a stupněm alkoholu, kdy závisí na míře cukru v hroznovém víně. A toto jsou tedy faktory, které jsou těžko předvídatelné. A tyto charakteristiky se tedy mění na základě toho, kdy je víno eh, eh, dáváno do lahví a tak dále. Neměli bychom tedy to značení zavádět tak, aby to bylo zátěží pro vinařské firm, firmy v Evropě a aby se to těžko aplikovalo na naši realitu. Nemůžeme přeci urobit nějakou specifickou etiketu pro každý typ vína, Přeci máme třeba v některých regionech i 500 druhů vín a odrůd. Víte, jak obrovsky důležité jsou vinařské výrobky pro některé regiony. Společným cílem by mělo tedy být poskytovat korektní informace, aniž by to zatěžovalo firmy těžkými byrokratickými opatřeními. Měli bychom jít tedy cestou dobrovolných informací. Prosím, eh, dodržujte řečnickou dobu jedné minuty. Mon organisation personnelle. Děkuji. Má eh, eh, organizace vede často k tomu, často váže, nakupuje v sobotu. No a vidím v těch nákupních centrech mladé lidi, kteří skutečně mají rádi etikety, aby našli uh, eh, tu láhev, kde, kde je toho alkoholu nejvíc, aby to pak smíchali s pivem. Takže prosím vás, jestli tohle pro vás je přínos a označování, no, pak nepočítejte s tím, že já to proto budu hlasovat. Děkuji, to bylo opravdu velmi stručné a nyní má komise pět minut na zareagování. Uh, thank you, Chair. Uh, now, what to say? Uh... No, co mám říct? Myslím si, že ta diskuze ukazuje, že jde o velice složitou záležitost. A musím také říci, že pro komisi to nebyla jednoduchá práce. Tato zpráva se neklade za úkol řešit problematiku zodpovědné spotřeby. A neklade se tedy za cíl eh, řešit zdravotní problematiku, tedy v tom smyslu komplikací souvisejících s konzumací alkoholu. Tady nám jde opravdu čistě jen o právo spotřebitele vědět, nebo tedy znát složení produktu, který konzumuje a jeho energetickou hodnotu. To jsou tedy povinné údaje, které jsou považovány za klíčový eh, prvek u všech ostatních typů potravin. Komise také spolupracuje s příslušným odvětvím a členskými státy i na dalších opatřeních a spojených s bojem proti nadměrné konzumaci alkoholu. A hm, ptáte se, zdali tato zpráva představuje ideální závěr. Pro komisi je to spíš východisko, první krok směrem ke zlepšení transparentnosti eh, spotřebitelských informací. Já si myslím, že se najdou důvody, proč až do posud byl tento sektor málo regulován a platila celá řada výjimek. My všichni víme, o jaké výjimky jde, ale všechny konzultace ukázaly, že objektivně neexistuje důvod pro to, abychom neměli informace o alkoholických nápojích. Ano, samozřejmě najdou se určitá specifika mezi, pokud o lihoviny, pivo, víno, ale tato specifika vlastně budou řešena právě toho formou seberegulujícího přístupu. Ale a je možné se tedy vybrat, zdali poskytnout informace nebo ne. A navíc tedy informace o složení vína mohou být prezentovány jiným způsobem než například u lihovin. Pokud jde o energetickou hodnotu, tady chci říci, že už existuje určitá flexibilita, kterou nařízení nabízí, protože je možné oznamovat pouze kalorickou hodnotu a nic dalšího, čili pokud je o výživovou hodnotu. Jakou jednotku použít? Jste 100 ml nebo 100 gramů? Nařízení tedy předjímá tuto klasifikaci, ale umožňuje i tedy použít informaci o kaloriích na porci. A to znamená, že sektor, až tady přijde s tímto seberegulujícím přístupem, může otestovat, eh, který přístup funguje lépe. Zdali informace o kaloriích na 100 gramů nebo 100 ml nebo na porci. A zdali by to mělo být uvedeno na etiketě nebo mimo. Komise by ráda dosáhla toho, aby tato informace byla uvedena na etiketě. V tomto smyslu tedy je formulována i zpráva a to je ten kýžený výsledek. Paní Somr správně upozornila na problematiku národních opatření. Ano, to je problém. A musíme říci, že většina národních opatření již existovala. Předtím, než bylo přijato inform- nařízení o informacích v potravinářském sektoru. Došlo také k určitému spoždění, a to především pokud jde o notifikaci, tedy v e, průběhu celého procesu, a to především kvůli spožděným notifikacím z Irska a Rumunska. Paní Grostet upozornila na to, jaké problémy to může způsobit u vína, protože se tam tedy mění to složení přísad a také jak by to vypadalo na lahvi vína. Ano, tohle jsou relevantní obavy, ale upřímně řečeno, My už o tom debatujeme s příslušným sektorem dlouhé roky. A tohle jsou obavy, které se neomezují pouze na víno. Máme celou řadu produktů, které, u kterých tedy nyní eh, výrobce také musí dodržet ty požadavky na označení. Takže poslední věc. Komise je připravena spolupracovat s příslušným odvětvím a chtěli bychom dosáhnout toho, aby celé odvětví spolupracovalo s námi na zlepšení současné situace na trhu. Děkuji. Evidentně to tady ještě bude dlouhá diskuze. Děkuji všem za příspěvky do této debaty. Děkuji také tlumočníkům za to, že zůstali déle. A přeji hezký večer.